Ladies, gentlemen, colleagues. Dámy a pánové, vážení kolegové, musíme začít. Už máme desetiminutové spoždění. Dovolte, abych uvedl toto slyšení a sice o obchodní dohodě mezi EU, Peru a Kolumbií. Přítomen bude pan komisař Karel eh, de Gucht pro obchod, který dorazí za několik málo minut. Jak známe, eh, jak známo, tato dohoda byla parafována v březnu roku 2011 a eh, nyní se e, čeká na podpis radou, k čemuž by mělo dojít v dubnu letošního roku. Poté e, bude osloven Evropský parlament, aby e, udělil souhlas, což eh, je zapotřebí v souladu s Lisabonskou smlouvou před ratifikací mezinárodních úmluv mezi EU a třetí zemí. Očekáváme, že tento postup bude uzavřen eh, na podzim letošního roku eh, takže tímto slyšením dnes zahajujeme náš program. Chci srdečně pozdravit eh, naše řečníky a hosty, zejména vítám eh, místo eh, viceprezidenta Kolumbie, který je již přítomen. Dovolte, abych představil naše experty. Za prvé bude to pan Adrian van den Hoven, ředitel mezinárodních vztahů eh, společnosti Business eh, Europe, což je organizace, která eh, globálně zastupuje evropské podnikatelské subjekty. Adriane, vítejte v našem výboru. Dále pan Eduardo Esteves Martin, poradce Konfederace odborových svazů Ameriky, TUKA, je odpovědný za eh, svobodu eh, združování a eh, tarifní vyjednávání Mezinárodní organizace práce. To je paní Kleopatra Dombia Henry a nakonec pan komisař Karel de Gucht, komisař pro obchod a také vítám pana viceprezidenta Angelina Garsona z Kolumbie a a paní viceprezidentku eh, Peru eh, Marisol Espinoza Cruz, která je po mé levé straně. Toto setkání bude probíhat podle následujících pravidel. Máme velmi omezený čas eh, pro toto slyšení, jako obvykle, a proto navrhuji, aby eh, všechny eh, diskusní příspěvky z pléna byly omezeny na dvě až tři minuty, maximálně dvě až tři minuty. My jsme zde, abychom naslouchali odborníkům, nikoli vám z pléna. Pokud jde o seznam řečníků, tak já vyzvu poslance, aby projevili svůj eh, zájem o diskusní příspěvek a aby se přihlásili co nejdříve. A eh, nyní eh, dám slovo našim panelistům. Tři z nich budou mít k dispozici sedmi prostor a budu je vždy upozorňovat, když eh, se eh, přiblíží k závěru. To znamená, po uplynutí 6 minut je upozorním, že jim zbývá už jenom minuta. To se týká pana Vandenhovena, eh, pana Esteveze a také Horácia. A pan komisař de Gucht uzavře pak první kolo příspěvku a náleží mu 10 minut. Takže začněme a Dávám tímto slovo Adrianovi van den Hovenovi a děkuji. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vážení členové tohoto výboru. Je mi potěšením být zde mezi vámi a vyjádřit silnou podporu Business Europe pro eh, schválení těchto dohod o volném obchodu. Domníváme se, že je nesmírně důležité, aby Evropská unie eh, prosazovala své partnerství s eh, Peru a Kolumbií samozřejmě vyváženým způsobem s ohledem na specifické potřeby a aby pragmatickým způsobem a, také brala eh, v potaz eh, eh, regionální potřeby těchto zemí. Proč je důležité pro evropský podnikatelský sektor, aby se zapojil do těchto jednání o volném obchodu? Já se domnívám, že každý si uvědomuje, že na trhu čelíme silné konkurenci ze strany Ameriky, Asie a dalších globálních hráčů a proto tato dohoda skýtá evropským podnikatelům více eh, možností a příležitostí v daných regionech. Je to důležité, protože dnes vidíme, že v Kolumbii a Peru mm, je velmi eh, eh, vysoký růst a míra rozvoje je také vysoká a očekáváme silné investice do klíčových sektorů, kde je silná Evropská unie, zejména v oblasti energetiky a já se domnívám, že mnohé evropské podniky by k tomu mohly přispět a také očekáváme eh, investice v oblasti infrastruktury eh, a opět eh, evropské podniky by se měly účastnit těchto projektů. Samozřejmě, že nejde pouze o investiční činnosti, jde také o tradiční obchodní výměnu a tady můžeme poděkovat vyjednavačům za úsilí, které vynaložili v oblasti teda, průmyslu a obchodu. Myslím, že se to projevilo velmi pozitivně na evropské energetickém eh, eh, sektoru. Několik eh, věcí bych rád zdůraznil. Za prvé, úpravy, zejména v Kolumbii ohledně biopaliv a nutnost konzultovat mm, evropské automobilové producenty o tom, kde mm, nebo na které oblasti se to bude vztahovat, protože mm, oni se pak budou muset přizpůsobit eh, ve své výrobě eh, na eh, tyto úpravy. Za druhé oblasti textilu a oděvního průmyslu. My velmi podporujeme volný obchod v tomto sektoru v Kolumbii a Peru, ale nepodporujeme, aby eh, jiné země eh, se mm, využívaly eh, těchto dohod. Pokud jde o zemědělský sektor, i tady je pozitivní a dynamický vývoj, zejména pokud jde o výrobu alkoholu a vín. To je velmi důležitá oblast, obsahuje mnoho důležitých prvků a je to důležitý exportní artikl Evropské unie. Máme tady samozřejmě klíčové eh, produkty. A dále služby. Uznáváme, že na, že na tomto trhu eh, čelíme konkurenci eh, Spojených států a proto oceňujeme úsilí Kolumbie, Peru a EU, pokud jde o vyjednávání o službách. Pomůže to rozvoji tamního průmyslu a také to povzbudí investiční činnost do regionu, což je klíčové pro rozvoj. Hovořil jsem tedy stručně o zájmech evropských podniků a e, nyní bych se zmínil o pobídkách například zprávy e, věcí veřejných, pracovně právních vztahů a tak dále. Business Europe podporuje respektování a provádění závazku Mezinárodní organizace práce a dalších mezinárodních úmluv, které přijali Kolumbie, Peru, respektive EU. Pokud eh, byly tyto dohody přijaty, je nutno je ratifikovat a provádět. A také podporujeme kapitoly o udržitelném rozvoji, které jsou součástí dohody o volném obchodu s EU eh, e a Peru. A my jsme připraveni spolupracovat s dalšími sociálními partnery, ať už s odbory nebo eh, nevládními organizacemi, abychom zaktivizovali a aktivně prováděli tuto tuto kapitolu o udržitelném eh, vývoji to je kapitola, která je nová jak ve vztahu Peru, k Peru, tak ve vztahu k Kolumbii a možná, že budeme muset tuto kapitolu zdůraznit a e, rozšířit, abychom e, zajistili e, určité potřeby. Další aspekt. Pokud bude zapotřebí přijmout určitá opatření ve vztahu k obchodu, protože nebudou plněny určité závazky, například typu pracovně právních obchodních eh, vztahů a tak dále, tak navrhneme, aby Evropská komise konzultovala eh, tuto věc eh, se sociálními partnery Kolumbie a Peru, než učiní rozhodnutí. My, co by organizace zaměstnavatelů, se domníváme, že dříve, než Evropská komise učiní nějaký krok sankčního rázu, musí konzultovat tamní zaměstnavatele a zaměstnance. Děkuji vám. Děkuji, Adriane, že jste dodržel vyhrazenou dobu a nyní předám slovo panu Eduardovi STV Martinovi, což je poradce odborový, odborových svazů nebo konfederace odborových svazů v Americe. Prosím. Děkuji, pane předsedo. No, pane předsedo, paní viceprezidentko Peru, panu viceprezidente Kolumbie. My děkujeme eh, za pozvání naší organizace na toto slyšení a já bych rád schrnul pozici eh, Konfederace odborových svazů Ameriky k těmto dohodám. Když začaly eh, procesy a postupy projednávání eh, v jednotlivých regionech, tak jsme s velkým očekáváním eh, se dívali na to, jaké kroky budou učiněny, jaké nové vazby a nové závazky se projeví v těchto našich zemích. Jak postupně splynuly roky, viděli jsme, že celá řada nadějných spoluprací se dostatečně nerozv, nerozvinula na vrcholném setkání odborových organizací Latinské Ameriky a Karibské oblasti e, jsme e, doufali, že se e, rozšíří škála probíraných témat, že se obohatí také o sociální aspekty. Musíme dnes s zneklidněním konstatovat, že dohody, o kterých tady jednáme, se týkají tradičně obchodních eh, záležitostí a zejména aspektů eh, liberalizace a že se vlastně budou týkat celé oblasti, včetně veřejných eh, služeb. Naše regionální združení si uvědomuje, Když mě dáte, pane předsedo, dvě minuty, budu hovořit pomaleji. V roce 2010 eh, naše organizace eh, vydalo výzvu k eh, vládám na summitu v Madridu a žádali jsme, aby se nepodepsaly dohody s Peru a s Kolumbií, pakliže nedojde k posílení některých závazků, pakliže bude tato dohoda pouze dohodou o volném obchodu a nebude ukončeno násilí, které probíhá v Kolumbii. Jistě své uvědomují také evropští ehm, poslanci, jaké nebezpečí z toho všeho vyplývají. A dovolte, abych uvedl hlavní důvody je velice důležité, aby se diskuse točila kolem rozvoje, eh, aby šlo o vytvoření budoucnosti, která dává určité naděje. Zaměřuje se na udržitelný rozvoj, eh, na udržitelnost eh, environmentálních aspektů, na zlepšení kvality života a odstranění chudoby. V dřívější době, před projednáváním těchto dohod, Eh, musíme konstatovat, že na jedné straně je velká akumulace kapitálu v několika málo velká zadluženost eh, země. Eh, tato dohoda vlastně dává větší pravomoci nadnárodním společnostem. Společně s Evropskou konfederací odborů konstatujeme, že vlastně nadnárodní společnosti mají obrovské pravomoci. Ty by měly být naopak v těch nejzranitelnějších zemích více omezeny. Eh, také se eh, opustila myšlenka regionální spolupráce ve prospěch tohoto uvolnění a liberalizace obchodu. Společně se zeměmi Latinské Ameriky a Karibské oblasti bychom chtěli spíše pracovat na asociačních dohodách, které vycházejí z politické diskuse a z vytvoření eh, podregionálních zón volného obchodu. To je představa společného rozvoje, eh, vytváření eh, asymetrií, které jsou tak nákladné eh, i pro Evropu. Jde spíše, nám jde spíše o větší integraci. Není dobré zaměřovat se pouze na volný obchod a zaměřovat se pouze na ehm, tyto aspekty. Také se vůbec neřeší eh, problém násilí vůči odborům, které je běžné v eh, Kolumbii. V roce 2006 vláda podepsala dohodu s odborovou eh, organizací eh, pracujících. Týkalo se to celé eh, řady práv odborových organizací, včetně práva na stávku, včetně uznávání vyjednávací úlohy odborových svazů, uznání práv odborových organizací. A také se uznává boj založený na solidaritě, který se snaží zlepšit situaci pracujících. To byla dohoda, která byla uzavřena mezi vládou eh, a odborovou organizací, ale ta zůstává stále ještě pouze na papíře. Dochází i k vraždám odborových eh, eh, zástupců a předáků. Ze strany vlády prakticky se vůbec nedostává energického naplňování těchto dohod v praxi a přidává se právě tato země k celé té sérii velmi násilných situací ve světě. E, nebyli jsme ještě doposud schopni soustředit některé další informace, které by naznačovaly, že dochází k nějaké změně situace. E, prakticky nedochází ke kolektivním vyjednáváním a e, tato, tato dohoda nikterak neřeší všechny tyto velmi palčivé problémy. Také je zde ohrožení eh, rovnováhy z environmentálního hlediska. Na mezinárodním měřítku je přece třeba řešit tyto problémy, včetně hrozby klimatických změn. To má obrovsky destruktivní eh, kapacitu. Především máme na mysli eh, některé velmi intenzivně využívání vody i půdy, zejména v těžařských aktivitách. Eh, zdá se nám, že to jsou zcela falešné, eh, falešná řešení, která se nabízejí pro řešení eh, klimatických změn. Je tady velmi tíživá situace rolníků, ale také domorodých obyvatel v našich zemích. Dochází k stále většímu odlesňování, deforestaci. V Kolumbii i v Peru jde o situaci zemí, které dodávají Evropské unii především suroviny, především um, přírodní zdroje. Celá řada otázek a také návrhů, které předaly odborové organizace, nebyly vzaty v úvahu a nebyly vůbec ani prodiskutovány, ani zváženy. Podpis toho, této dohody eh, z Peru a z Kolumbií vlastně eh, znamená potvrzení porušování práv eh, pracujících je tady vlastně také doložka, která by se mohla eh, také interpretovat jako neoprotekcionistická. Myslíme si, že především závažným eh, prohřeškem je, že nedošlo k náležité eh, konzultaci s odborovými organizacemi a dalšími zástupci pracujících či občanské společnosti. Máme tady celou řadu argumentů, které bychom chtěli vyložit a proto bychom se vyjádřili, že by bylo dobré neratifikovat tyto dohody. Nicméně chceme eh, říci, že obchodní otázky by mohly mít také pouze dočasné uplatnění, a to s tím, že by došlo již eh, k, ke schválení Evropským parlamentem. Bude to pravděpodobně jen další z dohod týkající se čistě volného obchodu a všechny ostatní otázky, včetně environmentálních, zůstanou zcela stranou. Naše pozice je samozřejmě mnohem eh, bohatší. Eh, nemůžeme ji vysvětlit ve všech podrobnostech vzhledem k tomu, kolik času máme k dispozici. Děkuji vám. Hm, čas je vymezený stejně pro všechny, říká předseda. Děkuji vám. One minute and a half. Dal se vám ostatně minutu a půl troš navíc k původně vymezenému času. A nyní přejdeme eh, k panu Horáciovi Guidovi eh, z ILO, který zastupuje paní Kleopatru Dambia Henry, ředitelku oddělení pro standardy v ILO. Kde jste, prosím?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 Pane eh, předsedo, paní viceprezidentko Peru, paní viceprezidente Kolumbia, děkuji vám za pozvání ILO. ILO eh, myslí, že jde o velice důležitý případ, kdy se zvažují také pracovní aspekty, pracovní standardy při projednávání mezinárodních obchodních dohod. Je to velice důležité pro uplatnění mezinárodních norem ILO. V této oblasti chceme říci, že zde není v pravomocí ILO vyjádřit se k tomu, zda se má či nemá podepsat um, obchodní dohoda s tou či onou zemí, protože to jsou otázky svrchovanosti příslušných zemí. V každém případě každá iniciativa, která si klade za cíl šířit um, uplatňování standardů ILO po světě, je v našich očích velmi chválihodná. Myslíme si, že jde o uplatnění standardů e, z roku 2008, například poskytnout konzultace, když se o ně žádá, e, pomoci při stanovení strategických cílů, pomoci nebo poskytnout konzultace k uzavření bilaterálních či multilaterálních dohod a přitom samozřejmě při plném respektování svrchovanosti státu a také mandátu ILO. Členské státy mohou použít texty, které vyprodukuje ILO ve svých komisích expertů, Eh, může použít eh, zprávy vypracované výbory ad hoc podle článku 24 a 25 eh, stanov ILO a také podle výboru pro odborovou svobodu v ILO. To odpovídá našim, našim postupům, našim principům. V případě výboru pro odborové svobody samozřejmě Konsultujeme i se státy, které neratifikovaly naše eh, texty. V této analýze je možné například eh, studovat, eh, jak závažné argumenty se předkládají, jaké jsou časové termíny, jaké, jaká opatření se přijímají v reakci na takovéto konzultace. Při uplatnění základního umluvy nebo základní dohody s Peru a s Kolumbií se omezím pouze z časových důvodů na to, že se omezím jen na ty hlavní otázky, které byly především zdůrazněny jakožto překážky pro uplatnění odborových svobod. Pokud jde o Kolumbii, tady především eh, byly ratifikovány všechny texty eh, ILO a také tři texty týkající se dobré zprávy. Pokud jde o uplatnění odborových zpráv, tady je třeba zaznamenat určité násilí, které bylo, ke kterému došlo vůči odborovým eh, představitelům. Eh, prostřednictvím spolupráce s ILO jsme se snažili maximálně tuto situaci eh, zkoumat a analyzovat v zprávách ILO a také v konzultacích poskytnutých můžeme říci, že došlo eh, k určitým omezením uplatnění eh, odborových eh, práv v rozporu s ratifikovanými dohodami. Například otázka uplatňování kolektivního vyjednávání ve veřejných veřejnoprávních podnicích a podobně. Také jsme studovali případy násilí vůči odborovým předákům. Od začátku 90. let došlo k 250 ehm, zabitím nebo vraždám eh, těchto eh, představitelů. Také byly nejrůznější akce ze strany orgánů, které do velké míry ehm, eh, se snažili tyto případy snížit v jejich počtu od až do června 2011. Kolumbijská odborová centrála uvádí poněkud i jiná čísla počtu vražet odborových představitelů. Je tady velký problém beztrestnosti pachatelů takovýchto činů. Eh, od, od začátku 90. let až do nyní prakticky nedošlo k odsouzení takovýchto pachatelů a to je velké zneklidnění eh, v řadách ILO. Za poslední tři roky expertní výbor konstatoval, že došlo k velkému nárůstu eh, prostředků pro orgány, které vyšetřují takovéto situace, čili došlo k určitému zlepšení situace a mezi lednem 2010 a červencem 2011 došlo k 88 odsouzením eh, a 350 eh, lidí bylo eh, uvězněno následkem těchto procesů. Toto konstatuje jako velké zlepšení naše expertní komise. To jsou konstatování kontrolních orgánů, které zkoumají situaci. Nicméně i když se výrazně eh, snížil počet eh, vražd odborových předáků, ILO i nadále velice aktivně působí v této eh, oblasti a snaží se žádat exemplární potrestání pachatelů těchto, těchto činů, které se tak běžně odehrávaly od 80. let. Pokud jde o uplatnění eh, dohody číslo 87 ze strany Peru, tady eh, expertní komise uvádí eh, situaci v oblasti respektování odborových práv. Byla vypracována zpráva v této oblasti, podle které se žádá vláda, aby informovala o dalším vývoji návrhu, který má poskytnout odborovým organizacím právo kolektivního vyjednávání a aby se nový zákon e, přijal e, v souhlasu e, s mezinárodními úmluvami ILO. Hovoří se také o nutnosti zakročit v případě diskriminace vůči odborovým organizacím. Existují eh, také eh, určité případy, které se týkají eh, odborové diskriminace jak ve veřejnoprávním, tak v soukromém sektoru, které byly zaznamenány ze strany expertního výboru. Můžeme poskytnout úplný seznam vyčerpávající podrobnosti poskytnuté jak situaci Kolumbie, tak Peru. Děkuji. Děkuji. Nyní předám slovo panu komisaři De Guchtovi. Mohu vás také ujistit, že všechna sdělení, všechny prezentace budou eh, členům našeho výboru k dispozici. Takže pane komisaři, vítejte. Je to pro vás eh, známé místo, máte na 10 minut slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, velvyslanci, ctění poslanci, viceprezidenti, jsem velmi rád, že s vámi budu moci diskutovat o dohodě o volném obchodu, eh, na které jsme se domluvili s Peru a s Kolumbií. Je to klíčová dohoda pro všechny tři strany, která učiní mnohem více, než to, že prohloubí naše obchodní vztahy. Pro Kolumbii a pro Peru tato dohoda usnadní pokrok směrem k ekonomické prosperitě a zároveň eh, zajistí více ekonomickou stabilitu. Eh, pro Evropskou unii je to další krok, který pokryt, po, podnikáme směrem k liberalizaci ve velmi obtížné historické a ekonomické no, období. Snažíme se tak překonat hospodářské potíže ve kterých se nacházíme. Nejprve si dovolím pohovořit o ekonomických dopadech této dohody. Jakmile tato dohoda bude e, v platnosti, budeme e, zažívat e, výhody v podobě zaměstnanosti pracovních míst, což tedy Eh, bude představovat nárůst o 1% HDP u našich eh, partnerů polovinu, po, po půl miliardy euro, eh, zároveň ušetříme na clech, což je samozřejmě velmi příjemná vyhlídka. Kromě toho, tato dohoda umožní snížení cel u určitých výrobků na obou stranách. Peru a Kolumbie sní, zruší cla Eh, na evropské výrobky po desetiletém přechodném období. To samozřejmě zajistí evropské vývozce, zajistí jim to úspory 250 milionů euro ročně v cel, na clech eh, konkrétně 60 milionů v textilním průmyslu, 30 milionů v automobilovém průmyslu, 10 milionů eh, pro výrobce lihovin a alkoholu a konečně 18 milionů pro telekomunikační společnosti. Kromě toho jsou tu další výhody. Nezávislé studie hovoří o tom, že HDP eh, v Kolumbii bude posíleno o 1,3 a v Peru o 0,7 eh, Kromě toho eh, to zvýší vzájemný obchod o 150 milionů. Kromě těchto tvrdých dat jsou to méně matatelné výhody, například investiční příležitosti možnost přenosu technologií, know-how a také eh, možnost inkluzivního hospodářského růstu, odstranění chudoby a zlepšení sociální soudržnosti. Volná, volný eh, obchod musí být také férový. To znamená, že všechny strany musí dodržovat stejná pravidla v oblasti zadávání veřejných zakázek eh, a také práv duševního vlastnictví. Dohoda přinese kombinaci těchto eh, systemických efektů a také výsledků dalších pravidel, což povede k tomu, že naše hospodářské partnerství bude zásadním způsobem posíleno. Je to partnerství, které dostojí jakékoliv výzvě, které budeme čelit v 21. století. Nicméně tato dohoda není pouze o obchodu. Bude mít také dopad na společnost a to bychom měli vzít v potaz. Vím, že součást diskuzi, diskuze, kterou dnes vedeme, se týká toho, jak Evropská unie, eh, Kolumbie, Peru a jejich zájemný vztah eh, zohledňuje základní hodnoty, ať už jsou to lidská práva nebo právní stát. Dovolte mi ještě jednou zdůraznit to, co jsem před tímto schromážděním říkal zas a znova v průběhu doby, kdy jsme o této dohodě jednali. Tato dohoda bude podporovat vývoj směřující k sociální inkluzi jak v Kolumbii, tak v Peru, což samozřejmě je zásadní pro posílání, posílení demokratických institucí a právního státu. Kromě toho dohoda zavazuje všechny strany k tomu, že se přihlásí k udržitelnému vývoji. Já se domnívám, že Evropská unie dostojí svým svým eh, zodpovědnostem a úkolům, které z této dohody vyplývají. Musíme eh, samozřejmě napomáhat Kolumbii a Peru eh, v tomto přechodném období na cestě v, k míru, mírové budoucnosti. Všechny obavy, které se tu objevily, týkající se eh, protekcionismu, mají své opodstatnění. Já vím, že jsou tu eh, někteří, kteří právě z těchto důvodů nejsou ochotni eh, dohodu podpořit. Já samozřejmě sdílím vaši touhu podporovat veškerá práva, včetně práva odborových organizací. Pravděpodobně se k tomu ještě více vyjádří pan místo pre, viceprezident Garson. My se samozřejmě snažíme prostřednictvím této dohody vytvářet pobídky, které budou mít pozitivní dopad na občanskou společnost, systém jejího vládnutí a také eh, společnost jako takovou. Zlepšení situace v oblasti lidských práv lze očekávat nejen v Kolumbii, ale je potřeba, abychom e, se věnovali skutečné příčině násilí a tou je chudoba a sociální vyloučení. Nejlepší způsob, jak tyto problémy řešit, je právě inkluzivní e, vývoj a hospodářský růst. Tato dohoda je tedy potvrzením našich snah e, vydat se tímto směrem. Chceme vytvářet pracovní místa a zároveň snížíme chudobu a proto to bude mít mít přímý dopad právě na tyto oblasti, které se týkají míru spravedlnosti a které jsou důležité pro nás, pro všechny. Jak eh, pravděpodobně potvrdí pan Garson i paní Cruz, eh, tato dohoda je silná nejen ve svých zásadách, ale také pokud jde o právní závazky. My jsme se domluvili na, na základních hodnotách, které jsme vtělili do této dohody. A já bych vám rád představil ty, které jsou zvlášť zajímavé. Za prvé, ustanovení o lidských právech naprosto zohledňují veškeré obavy. Díky nim bude zajištěno, že naše obchodní vztahy s Kolumbií a s Peru eh, se zohledňují cíle Evropské unie, které se týkají ochrany lidských práv, mezinárodní práva a tak dále. Článek číslo jedna dohody zajišťuje, že budou respektovány demokratické principy, základní lidská práva, tak jak je to stanoveno v, univerzál, v Všeobecném prohlášení o lidských právech, že to tedy budou jsou, uh, velmi důležité prvky této dohody. A to tedy znamená, že pokud by některá vláda porušila tyto zásady, tak ta uh, dohoda eh, bude vypovězena jednostranně a e, bez toho, aby byl vznášen nárok na nějaké výhody z ní vyplývající. Není možno to říci jasněji. Já vím, že někteří z vás mají určité obavy, pokud jde o vnitřní procesy v rámci EU, které by vedly k e, přerušení platnosti této dohody, ale jednou věcí si můžete být jistí. Já dostojím své zodpovědnosti tím, že budou tuto dohodu velmi jasně vynucovat což eh, se bude týkat nejen této dohody, ale eh, i eh, ale všech ustanovení hospodářské povahy, které jsou v těchto dohodách obsaženy. Já si myslím, že je tady jeden základní cíl. Chceme tedy podporovat demokracii, lidská práva, právní stát a to všechno chceme jasně zaručit. Za druhé, dohoda podporuje udržitelný vývoj našich, eh, eh, našeho hospodářství tím, že budou tedy eh, zaručena základní práva, ale zároveň tedy se člen, smluvní strany zavazují, že budou chránit životní prostředí, trh práce, budou se snažit dostat standardů v oblasti životního prostředí a budou také implementovat eh, standardy Mezinárodní organizace práce a další vícestranné úmluvy. Za třetí, ustanovení o udržitelném rozvoji jsou také eh, podpořeny eh, závaznými cíly a také mechanismem pro řešení sporů. Tento mechanismus může být iniciován jakoukoliv stranou. Proces povede k tomu, že se tady bude spor řešit na základě nezávislých expertů. Bude to celé velmi veřejné, nestrané a e, bude tedy rozhodnuto o jednoznačných a bezprostředních krocích. Kromě toho e, bude zaručen dohled ze strany občanské společnosti ve všech stranách. Všechny vlády budou e, spoléhat na občanskou společnost a na to, že tedy občanská společnost bude formulovat věci které budou ležet na eh, srdci. Organizace občanské společnosti a občané budou moci tematizovat důležité otázky všechny, všechna rozhodnutí eh, musí být eh, veřejná. Eh, na základě těchto pojistek doufám, že budete souhlasit. Je tato dohoda dostatečně silná, aby zajistila, že závazky smluvních stran v jednotlivých odvětvích jsou podpořeny. Pane předsedo, máme schopnost pohnout se rychle ku předu. Možná, že schválení a přijetí dohody proběhne již v létě. Byť to musí být ještě schváleno radou a parlamentem, ale i to to se může stát eh, rychle. Doufám, že dohoda vstoupí v platnost co nejdříve. Eh, je to klíčový milník pro naši strategii eh, ve vztahu k Kolumbii a Peru. Těším se na spolupráci s vámi, abych co nejdříve předložil výsledky v této souvislosti a děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři. A nyní můžeme oslovit naše hosty z Kolumbie a Peru. Dovolte, abych eh, začal eh, panem viceprezidentem Angelinem Garconem z Kolumbie. A chci také říci, že mezi námi eh, je velmi významná reprezentace z této země. Jde o pana Simona Gavieriu, který je zástupcem eh, kolumbijského kongresu, tedy poslanců, a dále eh, je tady vůdce eh, liberální demokratické strany. Pokud nám to umožní čas, tak jim dám slova, aby se stručně vyjádřili. Ehm, naslouchejme nyní panu viceprezidentovi Kolumbie Angelinu Garconovi. Vážený pane předsedo, Chtěl bych vás o jednu věc požádat. Jakožto eh, vzdání cti eh, ženě, političce z Latinské Ameriky, eh, která je tedy zde mezi námi, paní Marisol Espinosa Cruz, tedy také jako počest, na počest Argentiny, Brazílie, Kostariky, kde jsou také ženy političky bych navrhl vdát přednost eh, právě této vynikající viceprezidence eh, Marisol Espinosa Cruz, aby tedy ona měla slovo dříve než já. Ano, já se budu řídit vaším návrhem a prohodíme tedy pořadí řečníků. Dám nejdříve tedy slovo paní viceprezidence Marisol Espinosa Cruz z Peru. A dovolte, abych vám řekl, že tady je také eh, početná peru, peruánská delegace. Je tady Jose Luis Silva, ministr obchodu a cestovního ruchu. Je tady Manuel Pulgar Bidal, také ministr eh, Eduardo Brandes, ředitel na ministerstvu pro obchod a cestovní ruch a také Fernando Rachas, velvyslanec, který je také eh, ředitelem odboru na ministerstvu zahraničí. A nyní prosím dejme tedy slovo viceprezidence paní Marisol Espinosa Cruz. Deset minut, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejdříve eh, chtěla pozdravit vás, pane předsedo Moreiro, předsedo výboru INTA v Evropském eh, parlamentu. A chtěla bych poděkovat tady panu kolegovi Garsonovi za jeho gentlemanství, za jeho gesto. A eh, děkuji také panu de Guchtovi, komisaři Evropské komise, a děkuji mi za všechno, co udělal v této oblasti obchodu. Děkuji také všem dalším kolegům v naší delegaci, panu Da Silva, eh, ministru obchodu, děkuji panu kolegovi ministrovi eh, životního prostředí a děkuji všem těm, kdo pracovali na této dohodě. Děkuji jim za maximální snahu chránit životní prostředí. Jsem velmi ráda, že naše země se může zúčastnit tohoto slyšení v Evropském parlamentu a chci vám předat eh, pozdravy našeho prezidenta. Chtěla bych také vyjádřit eh, důležitost, kterou pro Peru má tato dohoda. Evropská unie pro nás všechny je velice důležitým obchodním partnerem. Nejenom, že jsme historicky vázáni celou řadou obchodních vztahů, ale tyto vztahy eh, se v průběhu času stále posilovaly. Eh, jsou zde vazby spolupráce a je zde eh, také celá ta dlouhá historie posilování demokratických principů. Například Evropská unie se zúčastnila v roli pozorovatelů během eh, voleb a také vysílá se pozorovatele, kteří zkoumají situaci uplatňování lidských práv. Peru je demokratická země se zastupitelskou demokracií a její ekonomika se opírá o právní systém, kdy se snaží uplatňovat udržitelný eh, rozvoj. Snaží se bojovat proti chudobě a snaží se zajistit důstojné podmínky na eh, pracovních místech a naplňovat eh, cíle rozvojového milénia. Stanovili jsme si také důležitý cíl, aby sociální začlenění šlo ruku v ruce s hospodářským růstem. Eh, hospodářský růst nám nejenom umožňuje bojovat proti chudobě, ale také umožňuje aplikovat principy začlenění. Naši malí eh, producenti eh, se mohou více a více začlenovat a podílet na našem hospodářském růstu. Snažíme se vytvářet dobrou atmosféru pro všechna jednání. Snažíme se otevírat obchodu a investicím. Věříme, že se toto rozšiřuje do všech sektorů eh, našeho života, že to platí nejenom pro pobřežní oblasti Peru, ale také pro horské oblasti eh, či eh, oblasti pralesů v Amazonii a horské oblasti v Andách. Toto byl také příslip v prezidentské kampani před prezidentskými volbami našeho, našeho prezidenta. Podařilo se nám výrazným způsobem eh, zlepšit sociální oblast, věnovat o 20 více zdrojů na školství a další sociální oblasti. Rozvíjíme politiku takzvané druhé generace. To znamená, že nejenom, že chceme bojovat proti chudobě, ale chceme, aby se lidé vymanili z chudoby a plně zapojili do pracovního procesu. Současná vláda má za cíl, aby více než 3 miliony Peruánci do roku 2017 vybředlo z eh, chudoby a aby eh, míra chudoby se výrazně snížila. V tomto rámci peruánská vláda eh, chce rozvíjet celou řadu aktivit ve všech sektorech peruánského obyvatelstva. Eh, zejména se chceme zaměřit na ty, kteří naši pomoc nejvíce eh, potřebují. Eh, pokud jde o obchodní dohodu s Evropskou unii, myslíme si, že toto je velice důležitá příležitost pro naše malé podnikatele, malé producenty a také pro oblasti venkova, protože ti představují 98 všech našich podniků a také obrovský podíl našeho obyvatelstva. Já sama eh, ve své funkci viceprezidentky, ale také v předchozím působení jako poslankyně, eh, jsem sama svědkyní eh, celé řady zlepšení, ke, kterých, ke kterým došlo v naší zemi. Vidíme také, jak francouzi, italové, Němci otvírají své dveře ke spolupráci, například se spolu s producenty kaká. Čili producent, který má určité zkušenosti, má technologie, ale především eh, otevírá dveře na mezinárodní trh, nejenom, že může se vymanit z chudoby, ale také může udělat obrovský krok vpřed v rozvoji naší země. To jsou akce, které eh, si stanovuje naše vláda. Vážené dámy, vážení pánové, Eh, vláda prezidenta se stanovuje všechny tyto cíle, plus další cíle v oblasti životního prostředí. Eh, eh, tady se soustředujeme na oblast těžebního průmyslu. V těžebním průmyslu usilujeme o mnohé investice a Chceme, aby respektovali dva cíle. Za prvé je tady otázka práv pracujících a druhý eh, faktor je respektování životního prostředí. Země, která chce dosáhnout udržitelného rozvoje, v žádném případě nedosáhne svých cílů, pakliže nechrání své životní prostředí. A to je také oblast, ve které chceme spolupracovat s Evropskou unii. Je to je velká výzva. Um, měnit různé postupy produkce i spotřeby. Chceme postupovat podle mezinárodních úmluv týkajících se životního prostředí. Chceme také ratifikovat závazek, aby se těžební průmysl choval v naší zemi odpovědně. Naše eh, vláda se tady snaží vytvořit nový vztah s těžebními podniky. Máme nyní nový zákon, který eh, o výběru daní. V tomto rámci bych chtěla zdůraznit jednu velkou starost, eh, kterou má eh, naše vláda prezidenta Tomaly. A to je především respektování a posilování lidských práv. Považujeme lidská práva za základní eh, pilíř práva Eh, občanů a lidská práva jsou podle našeho názoru velmi důležitá a ukazují, že země je právním státem. Chceme respektovat všechna tato práva. Eh, například i v případě, kdy dojde k eh, zadržení teroristy, i v tomto případě je třeba respektovat lidská práva takovéhoto pachatele tady eh, na, eh, ve spolupráci s Radou pro lidská práva OSN jsme ratifikovali úmluvu o lidských právech a eh, chceme také říci, že jsme ratifikovali také úmluvy ILO Vláda prezidenta Tomaly chce eh, respektovat také důstojné pracovní podmínky našich pracovníků. Eh, ubíráme se cestou dialogu, diskutujeme, jednáme, eh, respektujeme svobodu združování a respektujeme pracovní a odborová práva. Te jsou přece také součástí zaručených práv a svobod a to je cesta, kterou my se ubíráme. Dohoda, kterou tady dnes probíráme, je dohoda poněkud odlišná od všech těch dohod, které jsme dříve podepsali. Toto je um, obchodní dohoda. Obchodní dohoda, která ovšem také zahrnuje uh, demokratická práva a principy. Jsou tady závazky a já bych si přála, aby lidé věděli, že podopasujeme takovouto dohodu, která obsahuje také tyto demokratické principy. Eh, to eh, chceme postupovat transparentně a jsme přesvědčeni, že bude náležitě tato dohoda ratifikována v kongresu. Pokud jde o domorodé obyvatelstvo, o indiánské obyvatelstvo, tak tady funguje také princip předběžné, předběžných konzultací podle, eh, podle úmluvy číslo 67 ILO. Tyto předpisy eh, počítají také se zohledněním eh, venkovských obyvatel, domorodých obyvatel, Jednáme se zástupci těchto, eh, těchto částí populace. Eh, toto všechno je stanoveno v zákonu, který byl schválen a mohu říci, že dříve před schválením tohoto zákona žádný jiný zákon neobsahoval eh, tuto povinnost konzultací s domorodým obyvatelstvem. Eh, toto obyvatelstvo je informováno o všech eh, ustanoveních navrhovaných dohod a může případně navrhnout i určité změny. Chtěla bych také říci, že pro naši zemi je otázka eh, biologické rozmanitosti velice důležitá ve všech svých oblastech. Proto jsme také ratifikovali závazky v této oblasti. To jsou závazky, které máme k našim obyvatelům, zejména k našim eh, domorodým eh, skupinám obyvatel. A na závěr bych chtěla zdůraznit, jak velice důležitou úlohu má boj proti narkoterorismu. Eh, víme, že tady stále ještě jsou pozůstatky obchodování eh, v oblasti drogách, drog, ale my si stanovujeme eh, velmi intenzivní závazek pokračovat v dál v boji proti narkoterorismu. Je to celá řada úspěchů, kdy úspěšně jsme dopadli předáky narkoterorismu, ale také teroristů v světelné stezce. Toto je cíl, který sdílí Peru, Kolumbie a samozřejmě také Evropská unie. Chtěli bychom zdůraznit, že probíhá proces změn. Prožíváme proces změn, proces rozvoje eh, a proces, ve kterém je u nás nová vláda. Nová vláda, která považuje člověka za lidskou bytost, která je základem našeho usilování. Hovoříme o zemi, o Peru pro všechny o zemi, která se snaží o začlenování, opírající se o růst. A hospodářský růst musí respektovat eh, lidská práva a eh, udržitelný rozvoj. Vážení eh, pánové poslanci, paní poslankyně, toto jsou naše cíle, toto jsou výzvy, před kterými stojíme a vkládáme velké naděje do těchto dohod. Děkuji a nyní si vyslechneme viceprezidenta Angelina Garsona eh, z Kolumbie. 10 minut, prosím. Vážený eh, pane předsedo, paní viceprezidentka Peru, paní eh, Espinoza Cruz, vážení evropští poslanci, vážení zástupci Evropské komise, evropské občanské společnosti a nejrůznějších eh, sektorů kolumbijské a peruánské společnosti. V květnu 2010 Kolumbie podepsala obchodní dohodu mezi EU a Kolumbií. Přijetí v parlamentu této dohody následovalo záhy poté a Nyní jednáme s jednotlivými orgány a institucemi Evropské unie nejde o to, že by Evropská unie učinila eh, Kolumbii eh, laskavost, anebo naopak Kolumbie Evropské unii. Eh, jde o dohodu mezi rovnoprávnými partnery, mezi partnery, kteří jsou na stejné úrovni a plyne z toho ekonomický užitek pro Evropskou unii i pro Kolumbii s příznivými dopady na zaměstnanost v Evropě i v Kolumbii. Když jsme se rozhodli tuto dohodu podepsat, bylo to dáno tím, že pracujeme politicky na tom, aby se z Kolumbie stala eh, pokroková a stabilní země. Máme obchodní dohody uzavřené s celou řadou latinskoamerických zemí, respektive se všemi latinskoamerickými zeměmi a Karibiku. Eh, před osmi eh, dny jsme uzavřeli již novou dohodu s Venezuelou, takže tato dohoda s EU není jediná a máme už i obchodní dohodu s Kanadou a přijímáme veškerá potřebná opatření, abychom dohodu z Peru eh, začali provádět. Obchodní dohoda se Švýcarskem eh, se již provádí. Byla eh, zahájena jednání o dohodě o volném obchodu s Tureckem. Naše ministrině zahraničních věcí tento týden navštívila Čínu, Vietnam a Japonsko a i tam se snažila učinit první první kroky k eh, sjednání eh, těchto dohod. Já jsem osobně navštívil Rusko od 22. do 23. února, abych eh, tam jednal o možném schválení, respektive uzavření dohody o volném obchodu a šlo také o zrušení vízové povinnosti mezi, vzájem, mezi našimi zeměmi my eh, se všichni eh, eh, rozvíjíme v Latinské Americe a všichni usilujeme o ekonomický růst. A já mám za to, že Evropská unie ještě ani důkladně eh, nezaznamenala eh, pokrok eh, v Latinské Americe. Také v oblasti lidských práv, v boji proti organizovanému zločinu a tady byly zaznamenány důležité výsledky, aniž by byla narušena demokracie. A to neplatí pouze pro Peru a Kolumbii, ale pro celou Latinskou Ameriku. Platí to pro vlády, parlamenty, e, státní e, orgány a e, všechny oblasti společnosti, včetně zaměstnavatelů a zaměstnanců. Takže Kolumbie je na dobré cestě pokroku a v této souvislosti e, usilujeme e, také o e, snižování míry nezaměstnosti, chudoby, bídy. Snažíme se posilovat instituce, usilujeme o stabilní politiku při zajištění a e, podporu lidských práv, včetně občanských a e, odborových e, práv a samozřejmě i práv na práci a všech ostatních vrstev společnosti. Máme politiku nulové tolerance vůči zločinům proti nebo porušováním lidských práv a neexistuje existuje v podstatě žádná země, která by eh, v situaci Kolumbie, eh, která bojuje proti organizovanému zločinu, obchodování e, s drogami. E, takže neexistuje žádná země, která by e, navzdory boji proti těmto nešvarům současně zaznamenávala tak významný ekonomický růst. Takže nulová tolerance vůči porušování lidských práv a to platí na všech úrovních eh, veřejné zprávy. Eh, jsou ehm, to situace, kdy došlo i k ehm, odsouzení eh, soudců či státních zástupců k trestům věznění. Samozřejmě, vězení samozřejmě, že bojujeme také proti korupci a beztrestnostní. Od 1. ledna 2012 eh, máme také zákon o odškodnění obětí eh, násilných činů. Eh, máme celkem 4 miliony takovýchto obětí a jsou to lidé, kteří například byli vyhnáni i do zahraničí, to jsou zejména odboráři, nebo odboroví předáci a máme také eh, politiku k navrácení eh, zabaveného majetku, nemovitostí a pozemku. Výdaje budou činit asi 25 miliard dolarů a tato politika eh, anebo tato kompenzační a restituční program bude trvat pět let. Na tom jsme se shodli a činíme to s píchou, s hrdostí. Činíme tak sami a ne nežádáme na tento eh, vnitropolitický, vnitrostátní eh, proces oškodňování žádnou pomoc eh, zvenčí. K tomu patří také skutečnost, že víc než 2 miliony hektary půdy musí být um, odňato ilegálním uh, vlastníkům, abychom tuto půdu posléze rozdali uh, našim zemědělcům, uh, rolníkům, protože venkované přišli o tuto půdu, o tyto plochy násilným způsobem, násilnými nájezdy um, um, i pod pohrůžkou útoků, násilných útoků, únosů a vražd vůči rolníkům ze strany ozbrojené opozice, ale my jim neustoupíme a s tím souvisí i naše podpora hm, odborovému hnutí. Probíhají mezinárodní kampaně, my doufáme, že mezinárodní společenství nás v tomto boji podpoří, ehm, protože pravdou je, že v tomto ohledu nemáme vždy dostatek zkušeností a tento proces nesmí selhat, eh, protože jde o to vytvořit perspektivu míru, ale také eh, perspektivu pro odpouštění a eh, usmíření. Tyto cíle se těší výrazné mezinárodní podpoře a proto od těchto cílů neupustíme. Zůstaneme na této cestě, pracujeme proto, aby se z Kolumbie stal moderní eh, pokrokový stát, eh, dodržující lidská práva a mezinárodní humanitární právo. A to říkám eh, se vší důrazností a s jistou dávkou hrdosti. Nesouvisí to s podpisem jakékoliv dohody o volnosti volném obchodu. A e, proto e, trváme i na e, tomto hospodářském rozvoji a proto se v rámci systému OSN podílíme aktivně eh, na boji proti eh, porušování lidských eh, práv a také jsme otevření případnému, případné kontrole nebo určité prověrce. Všichni muži a ženy zde v sále, kteří případně již navštívili Kolumbii, mohli promluvit se všemi zúčastněnými respektive postiženými eh, a mohou tak učinit i v budoucnu. Eh, nežadujeme, nepožadujeme eh, jenom podporu, požadujeme mm, upřímnost. Jsme stát, který již po desítky let čelí zcela iracionální eh, vlně násilí. Více než 10 milionů lidí přišlo o život, eh, je pohřešováno, ale říkáme to opakovaně, mm, ilegální ozbrojené organizace budeme potírat dále a to eh, ku prospěchu demokracie. A proto bych chtěl ještě jednou se vší důrazností říci, že i ze strany Mezinárodní organizace práce jsme obdrželi eh, pozitivní hodnocení eh, našich pokroků v oblasti trestně právního stíhání, ochrany eh, odboru a dodržování lidských práv chráníme řadu lidí, odborářů, lidskoprávních aktivistů, zástupce politických organizací a tato opatření osobní ochrany eh, nás eh, ročně přijde, přijdou eh, asi na 100 milionů dolarů. A proto, přátelé, děkujeme za vaše uznání. My samozřejmě respektujeme kritiku, respektujeme legitimní práva, tak jak jsou i zakotveny v dohodě o volném obchodu pokud Evropský parlament chce naše závazky a přísliby proskoumat, budeme eh, rádi spolupracovat, aby nešlo pouze a nezůstalo pouze u hospodářského rozvoje, ale abychom vyvinuli politiku, která všemožně podporuje eh, lidská práva. Aby došlo k pozitivnímu vývoji v Kolumbii, Peru i eh, v Evropské unii. Jestliže se to z jakýchkoliv důvodů nestane, pak mm, to také nebude mít katastrofální dopady, protože nadále budeme udržovat s Evropskou unii vynikající vztahy, protože s Evropskou unii nás, nás pojí naše demokratické přesvědčení. Je e, jasné, že e, obchodní dohody musí mít jakousi lidskou tvář a to začíná již u dětí aby eh, obchodní dohody přinesly lepší budoucnost našim dětem a mladému pokolení. Děkuji vám všem a nyní zahajuji eh, eh, diskusi, respektive děkuji ještě jednou zástupcům Kolumbie a Peru. A dávám nyní slovo zástupcům občanské společnosti Kolumbie a Peru. Začnu nyní paní Alejandrou Alajzou, koordinátorkou peruánské sítě globalizace ze spravedlnosti. spravedlnosti. A pak eh, paní Tatiano Rodriguez eh, z eh, společnosti Přátel země Friends of the Earth v Kolumbii. Takže napřed z Peru a pak z Kolumbie. Paní Alejandra má slovo čtyři minuty. Okay, thank you very much. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla Pozdrav, chtěla bych pozdravit všechny ty, kdo sedí za předsednictvím stolem, především paní viceprezidentku z A chci říci, že my v, naše, v naší mm, síti Globalization with Equity velice pozorně sledujeme eh, celé toto jednání, ale chceme také eh, vyjádřit určité zneklidnění eh, z důsledků této dohody. První zneklidnění, první obava je otázka, zda opravdu dochází k dohodě mezi dvěma rovnými partnery. Je tady celá řada nerovnovážných eh, aspektů. Eh, je vidět, že se tady vlastně docha- eh, umožňuje odlišné zacházení, vytvářejí se odlišné příležitosti pro podniky v rámci takovéhoto obchodu, podle toho, z které země pocházejí. Dále bych chtěla také hovořit o oblasti služeb a e, finanční e, sektoru. Tady je vlastně model, který je poněkud zastaralý. Je to model, který vlastně vychází z podmínek, které existovaly dříve, než v Evropě vypukla krize. Evropa teď prochází krizí. Evropa e, prochází velice složitou situací, ve které Evropská odborová konfederace mobilizuje své eh, síly. A vy v Evropě eh, trpíte eh, důsledky určité finanční situace, která tady vznikla a my eh, v Peru a v Kolumbii se musíme vyhnout tomu, aby na nás dopadly takovéto důsledky. Není možné ratifikovat dohodu, která obsahuje takovouto kapitolu, která nerespektuje novou realitu, která se nepoučila ze situace, kterou se prožili vy v Evropě, kterou prožily evropské banky Eh, kdy nyní se vlastně hovoří o potřebě regulace sektoru finančních eh, služeb. To je velký zdroj našich eh, obav a našeho zneklidnění. My si myslíme, že v Peru a v Kolumbii je předtím, než dojde k hlasování o této dohodě, nutno znovu prodiskutovat tyto aspekty a vytvořit určité pojistky, které by chránily naše země před důsledky finanční krize, která tak tvrdě dopadla na Evropu stropu. Eh, druhá obava se eh, týká eh, jedné věci, kterou chceme prezentovat zde mm, v Evropském parlamentu. Myslíme si, že tato dohoda s Peru a s Kolumbií Eh, nenaplnila mandát, eh, který byl vyjednavačům svěřen právě Evropským parlamentem. Výslovně se žádalo, aby se eh, neustupovalo v požadavcích na ochranu lidských, demokratických, pracovních práv. Tady máme dohodu, která hovoří o kapitole udržitelného rozvoje, kde se zmiňuje celá řada práv, které my samozřejmě požadujeme, ale bohužel tam nejsou obsaženy mechanismy monitorování této situace. Nejsou tam také navrženy způsoby, jak řešit kontroverzní eh, situace a jak zaručit a garantovat respektování všech těchto práv. Je totiž eh, důležité, aby eh, to nebylo pouze na vládách, ale aby také eh, občanská společnost či nevládní organizace mohly spustit takové kontrolní mechanismy. Bohužel, bohužel tady nejsou dostatečně silné mechanismy, které by mohly zaručit takovéto, takováto práva. My chceme, eh, aby se eh, vytvořily mechanismy, které by takováto práva skutečně zaručovaly. Eh, ptáme se Evropské unie, zda skutečně připouští, že by se ustoupilo od těch náročných požadavků na demokratická, lidská a pracovní práva. To tež se týká také ehm, ochrany životního prostředí. Ehm, Myslíme si, že v dohodě se Spojenými státy je dokonce tato věc eh, mnohem lépe pokryta a pojednána, kde dochází k vyšší úrovni, eh, úrovni eh, ochrany. A my si myslíme, že tady Evropská unie vlastně ustoupila vzad, není na dostatečné úrovni a tady nenaplnili vyjednavači, konkrétně Evropská komise, svůj mandát. A dále chci ještě říci, že je velice důležité, aby tato diskuse pokračovala také v Peru. My jsme teď v Evropském parlamentu, ale toto musí také projít eh, peruánským eh, parlamentem, kde je třeba samozřejmě všechny tyto aspekty také náležitě proskoumat. Děkuji vám. Děkuji. Zapomněl jsem říci, že naše dnešní rozprava se vysílá prostřednictvím webstreamu. Eh, do celého světa. A nyní paní Tatiana Rodriguez Maldonado z Friends of the Earth z Kolumbie. Děkuji. Děkuji vám za to, že jste nám umožnili se účastnit dnešního slyšení. Ráda bych eh, řekla svoje poznámky eh, k udržitelnosti této dohody o volném obchodu. Pane předsedo, pokud pokud tady dovolíte, po, požádám vás, abyste hovořila pomalej, protože jinak to bude pro tlumočníky příliš složité. Dobře, říká eh, paní Rodriguez. Analýza udržitelnosti dohody o volném obchodu mezi Evropskou unii, Kolumbie, mezi eh, Evropskou unii, Kolumbií a Peru. Analyzovali jsme dopady této dohody o volném obchodu na zemědělství. Zjistili jsme, že jsou velmi negativní a že, se o, že došlo k ohrožení konkurenceschopnosti zemědělců. Jde o to, že přírodní zdroje v Kolumbii a v Peru jsou prodávány a to samozřejmě jasně dokazuje potlačování eh, našeho národního hospodářství. Suroviny jsou prodávány za co možná nejnižších nákladů, jsou eh, vyváženy a to samozřejmě ohrožuje domácí produkci. To zase vytváří další konflikty. My máme u nás konflikty ozbrojené, ale také sociální konflikty, které jsou s tím spjaty. Pokud jde o takovéto megaprojekty, eh, v nichž se obchoduje s velkým množstvím přírodních zdrojů v Kolumbii, eh, tak musíme být velmi eh, opatrní. Andy jsou přírodní oblastí, eh, která představuje šestou největší eh, koncentraci biologické rozmanitosti. Jde o zdroje vody, která je důležitá pro lidský život, ale také pro průmysl. Eh, dopady, o kterých jsem hovořila, pravděpodobně povedou ke znečištění vody a proto je potřeba tyto projekty pečlivě kontrolovat, například eh, projekt Konga v, eh, Andu, v Andách a nebo další projekt, eh, který také je realizován v Kolumbii za spolupráce se španělskou firmou. Dochází tady k potlačování základních práv a práv na využívání půdy. My například v Kolumbii zjišťujeme, že 40 celkové plochy je vyhrazeno na eh, získávání nerostných surovin. To znamená, že již není možno hovořit o tom, že by to někdo s námi předem konzultoval. V rámci tohoto, eh, této, tohoto legislativního aktu a jeho vyjednávání eh, bylo eh, zabito 28 lidí. A já se ptám, jak to souvisí s milionem hektarů, o kterých hovořila vláda a které údajně budou vráceny původním legálním vlastníkům. Americký podnik anglo gon po, prodává 50 eh, tisíc hektarů, eh, získal eh, tuto plochu do svého vlastnictví a nyní za ní požaduje 9,5 milionu. To samozřejmě ohrožuje i lesy, vede to k erozi, odlesnění, k nelegálnímu využívání lesů, což samozřejmě představuje nevýhody nebo přináší nevýhody lidem, kteří tam žijí. Mezivládní panel zjistil, že eh, dopad těchto eh, opatření je velmi negativní, že to má velký dopad na kvalitu života a využívání přírodních zdrojů. K dispozici je analýza Komise pro udržitelný rozvoj. Zjistili jsme, že v důsledku stavby eh, hrází a využívání půdy v rámci zemědělství dochází k negativním dopadům, které jsou často nevratné. Velmi to ovlivňuje životní prostředí a to se neobjevuje v této dohodě o volném obchodu. Eh, musíme si uvědomit, že právě to eh, podněcuje nejrůznější konflikty, které v našich zemích již bez tak jsou. A má to ještě jiné dopady, ne pouze ekonomický růst. My potřebujeme, aby byl podporován eh, lidský kapitál jak v Kolumbii, tak v Peru. Musíme si uvědomit, že Evropská unie je zodpovědná za zostření konfliktů v našich zemích. Pane předsedo, eh, pan, pan předseda se nyní obrací na poslance. Zahájíme rozpravu první fázi budou mít prioritu eh, zpravodajské skupiny tohoto výboru. Tato skupina se skládá tedy ze zpravodaje a ze stínových zpravodajů a následně se eh, dostaneme k, dalším poslancům tohoto výboru, kteří jsou přítomni. Eh, je tu zastoupen i výbor pro zahraniční záležitosti a zástupci delegace pro vztah vztahy s antskou skupinou. Samozřejmě, že na seznamu mám mnoho řečníků a musím váš čas omezit. Začneme tím, že každý řečník bude mít k dispozici tři minuty. Spravodajem pro toto téma je uh, paní Marin z EPP, eh, e takže prosím, uh, kolego, máte slovo na tři minuty. A já poprosím pana Mario Davida, aby se tady omezil na tři minuty a Prosím také naše vzácné hosty a experty, aby si tu otázku poznamenali a případně se k ní vyjádřili. Takže Mario David má slovo jako první, prosím. Děkuji, pane předsedo. Podle programu, který mám před sebou, eh, jsem se domníval, že nyní eh, mají zaznít závěry a e, že je já mám e, přednést. Já, co by zpravodaj, bych ale raději e, naslouchal a nechtěl bych zabírat čas se svým projevem. Děkuji, pane předsedo. Paní viceprezidentka, pane viceprezidente, děkujeme za vaši návštěvu. Chtěl bych navázat na myšlenku pana viceprezidenta Garzona který eh, nabídl, že bude přemýšlet o spolupráci při provádění eh, dohody. A mm, když jsem naslouchal expertům, tak jsem si uvědomil, že skutečně otázka provádění jako takového je rozhodujícím prvkem. A tudíž můj dotaz. Eh, zda v rozhodujících momentech, to znamená trestně právního stíhání, zajištění um, uh, kolektivních práv a uh, mezd v Kolumbii, jak eh, víme, pouze 4 kolegyň a kolegů eh, spadají pod eh, kolektivní smlouvy a jsou teda jejich kolektivní mzdy pokryté. A také pokud jde o počet inspektorů dohlížejících na dodržování práv zaměstnanců, zdali toto nejsou oblasti, které by nad rámec stávající obchodní dohody měly být zasazeny do dokumentu, tak abychom Mm, měli i v tomto ohledu záruku, že potíže při provádění zejména práv pracujících mm, mm, budou dodržována. A k další opcí je asi silnější zapojení občanské společnosti do provádění dohody. Já bych si dovedl představit a rád bych tomu slyšel názor odborníku, eh, že Eh, bychom mohli vytvořit eh, nezávislé poradní orgány, sestávající ze zaměstnanců, zaměstnavatelů, sociálních partnerů, eh, které by, tak říkajíc, doprovázely tento proces, a to jak na úrovni Kolumbie, Peru, tak na úrovni Evropské unie, abychom zajistili, že tento proces provádění bude doprovázen i nezávislými inspektory. Samozřejmě, když hovořím s Eh, horníkem v Polsku nebo eh, pěstitelem květin v Nizozemsku nebo eh, producentem biopaliv v Německu a kolegové se mě táží, za jakých konkurenčních podmínek pracují jejich kolegové v Kolumbii a Peru, tak musím mít jistotu, že jim budu moci říci tak za takových podmínek, které vylučují sociální dumping. Děkuji, Bente. To byly přesně čtyři minuty a nyní k dalším skupinám a sice za liberální eh, demokraty Katrin Berdel. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se připojila ke slovům díkům všem řečníkům, protože musím říci, že naše dnešní diskuze byla velmi uh, zajímavá. Dovolte mi, abych se soustředila na několik bodů. Ochrana pozemkových práv v Kolumbii. Pochopili jsme, že Eh, v tuto chvíli je to více součástí právního řádu, ale samozřejmě to bude trvat dlouho. A já mám velké obavy, že hornické těžební společnosti, jakmile tedy ta dohoda bude podepsána, se budou snažit ovládnout lidi, eh, kteří eh, by, které, kteří by chtěli získat zpátky svoje eh, pozemková práva. Je to samozřejmě velmi obtížná situace. Pokud jste tedy původní obyvatelstvo, byli jste zbaveni mm, půdy. Samozřejmě, že ta situace je velmi palčivá. Podle toho, co říkala komise, potřebujeme rovné podmínky v rámci obchodu a já bych se ráda zeptala, jak toho dosáhneme pokud budou porušena určitá ustanovení, jaké pomoci se tedy dostane eh, vládě v Kolumbii a v Peru, tak abychom, aby eh, tedy mohli postupovat proti tomu, co eh, se stane, tak jak my si to představujeme. Znečištění vody, vzduchu, ta situace je samozřejmě velmi znepokojivá. I já bych byla velmi ráda, kdybychom tedy tady zajistili princip, eh, že platí znečišťovatel, tak aby jsme jas, abychom jasně věděli, co tedy eh, podniky platí za to, co v této zemi získají, co znečiští. My nepřipustíme to, že tam zkrátka budeme těžit nerostné suroviny a budeme je vyvážet do Evropy. My chceme tedy pomáhat místním společnostem tak, aby eh, vznikla přidaná hodnota, abychom tedy napomáhali zpracovatelskému eh, průmyslu, tak, abychom mohli vytvářet eh, kvalifikovaná pracovní místa a další hodnoty pro tamnější hospodářství. Samozřejmě, že mám ještě další obavy spojené s touto dohodou ale byla bych eh, ráda, kdybyste mohli reagovat na ty dotazy, které jsem doposud znesla. Děkuji. Děkujeme za ECR. Nyní promluví pan Zahradil. Thank you, Mr. President. I would like to thank... Pane předsedo, Dovolte mi, abych poděkoval panu komisaři de Guchtovi za velmi odvážnou a, a jasnou prezentaci. Děkuji také viceprezidentům, eh, panu paní Krusové a panu Garsonovi. Pokud vezmu v potaz všechny obavy, tak musím stále ještě konstatovat, že moje frakce a já osobně mm, považujeme tuto dohodu spíše, já, spíše za pozitivní příležitost, eh, pozitivní věc. Musíme zdůraznit, že z našeho hlediska tato dohoda o volném obchodu může otevřít prostor pro rozvoj malých a středních podniků, což samozřejmě považujeme za velmi důležitou záležitost. Domníváme se, že by to zároveň mělo efekt na vytváření pracovních míst na obou stranách, což je další pozitivní věc. A kromě toho by to mohlo v posledku vést eh, ke konvergenci eh, standardů v oblasti pracovního práva, sociálních standardů a tak dále. Celkem za to se tedy domníváme, že je to dohoda, která bude podporovat stabilitu, hospodářský růst, prosperitu a spolupráci také v dalších oblastech, které jsou zpěty s obchodem. Například eh, by mohl být eh, podporován výzkum, vývoj a podobné oblasti. A právě to je důvod, proč tedy podporujeme tuto dohodu o volném obchodu. Pokud jde o další věci, tak samozřejmě musím zdůraznit, že chápu, že eh, jednáme s demokratickými zeměmi, s demokratickými společnostmi, se zeměmi, které prošly velmi bolestným obdobím, těžkým obdobím. Nicméně nyní mají demokraticky eh, zvolené představitele a tito demokraticky zvolení, demokraticky zvolení představitelé se snaží dostat veškerým eh, potížím, plnit svoje úkoly a činit všechno, co je v jejich silách, tak aby zlepšili situaci eh, v těchto zemích. A já jsem tedy přesvědčen o tom, že bychom tedy měli jednat s našimi partnery v Kolumbii a v Peru jako s partnery rovnocenými a že bychom obě země měli považovat za suverénní země. To je pravděpodobně ten nejlepší přístup, který můžeme v tuto chvíli zvolit. To je v podstatě všechno, co k tomu v tuto chvíli mám. Také jsem již, ještě jsem ani nevyčerpal čas, který jsem měl k dispozici, ale snažil jsem se eh, tady eh, říci především to, že jak já, tak moje frakce jsme tady pozitivně nakloněni této dohodě. Děkuji. Děkujeme. A stínový zpravodaj za zelené je v Boze, který není přítomen, ale máme dalšího stínového zpravodaje, který ho nahradí. Eh, děkuji. Eh, že mi dáváte slovo. Já myslím, že mnoho tady už zaznělo o lidských právech i o odborových právech, takže já se k tomu vracet nebudu, i když to je bez zesporu velmi důležitý bod. Ano, já samozřejmě e, slyším od vás, pane komisaře, velmi silný závazek zaručit ta opatření, e, která jsou v dohodě a která mají respektovat tato práva, prosadit respektování těchto práv. Bohužel ale historie Eh, nedává komisi příliš mnoho důvěryhodnosti v této věci, protože eh, právě když v Kolumbii byly velice velké eh, počty vražet, tak komise dokonce ani nechtěla provádět určitá šetření. Nemluvím ani o tom, že by pozastavila platnost dohody. Takže já jsem vás velice pozorně poslouchal, ale nevím, co do budoucna zaručí, že komise bude důvěryhodnější, než byla v minulosti. A nyní k samotné dohodě. Mám otázky na zástupce Kolumbie a Peru. Chci se zeptat za prvé, jak eh, chcete zvládat to, že Evropa bude moci vyváze, vyvážet mléko a určité zemědělské kvóty, což ohrozí některé malé zemědělce ve vašich zemích. To byl velice tvrdě diskutovaný bod při jednání a já se ptám, jak to chcete toto ustanovení zvládat ve své zemi. Za druhé, otázka služeb. Došlo k liberalizaci služeb, velmi silné liberalizaci eh, služeb v oblasti vodohospodářství, energií a podobně. My bohužel víme ze zkušenosti, že některé velké evropské eh, společnosti, ne vždy respektují všeobecný zájem poté, co e, získají e, možnost provozovat své činnosti v té či oné zemi. A pak je tady otázka finančních služeb, to tady zaznělo v diskusi. E, a vám otázku na vás, pane komisaři, jak budete postupovat, jak bude postupovat komise, jak bude postupovat celá EU Eh, aby se eh, bránila před eventuálními toxickými produkty, které by mohly přijít z jiných zemí. Eh, Evropa se snaží, zejména od doby velké krize, regulovat svůj sektor finančních služeb prostřednictvím finančního balíčku a já se ptám, jak chcete postupovat, abyste bránili Evropu před případnými toxickými produkty. Děkuji. Děkuji. Jménem Evropské sjednocené levice Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. A já chci poděkovat mm, panu komisaři a e, viceprezidentům a ostatním účastníkům úvodního panelu za to, e, že nám dali šanci pochopit e, tu komplikovanou materii a velký zájem o ní ukazuje, že skúsenosti a znalosti zástupců občanské společnosti, odboru a tak dále eh, sahají eh, hluboko do minulosti. Tato dohoda má skutečně dlouhou historii a eh, všichni musíme vzít v potaz stávající situaci provádění nových strategií vlád v Peru a Kolumbii pokud jde o vyrovnávání se s minulostí. A proto Evropská unie je eh, vyzvána, aby eh, byla přímá a transparentní ve svém jednání. A proto mm, bych se chtěl zeptat komise, co bychom měli učinit ve vztahu s Eh, dohodou, zatím ještě neratifikovanou, abychom přihlédli i k těmto mm, eh, pochybnostem nebo starostem lidské, pardon, občanské společnosti. Odboráři, mám na mysli teda práva odborů, eh, práva občanská, práva pracujících, práva na svobodu slova a tak dále to je něco, kde musíme uvažovat o tom, jak pomoci, jak přispět. A musíme si uvědomit, že um, eh, argumentujeme vlastně na stejné úrovni, to znamená, jsme eh, rovnocení eh, partnery EU, Peru a Kolumbie. Zazněla tady již otázka po tom, co řekneme řeckému odboráři, jaké má on šance ve svém podniku v hloubi krize, eh, pokud by eh, chtěl odjet do Peru nebo Kolumbie, aby eh, tam zahájil nový život. Takže co přináší tato dohoda o volném obchodu ekonomické realitě, to znamená malým a středně velkým eh, podnikům v Peru a Kolumbii, co nese sebou tato dohoda pro Evropskou unii. Polský horník tady již byl zmíněn, ale myslím, že eh, bychom se eh, měli zamyslet i nad zkušeno, pardon, skutečností v Řecku, střední a východní Evropě a nejenom nad, mm, neměli bychom uvažovat pouze mm, o velkých podnicích energetických, telekomunikačních a tak dále. Ještě dovolte jednu otázku. Vím, že čas kvapí, ale přesto my se e, touto věcí zabýváme v konkrétní době, konkrétním čase a prostoru. A proto, myslím, bychom měli pozorněji eh, naslouchat o, eh, o eh, argumentům o situaci a právech chudých lidí v těchto zemích, domorodců v těchto zemích. Tady, myslím, ještě Evropský parlament není bez zbytku v obraze. Děkuji vám, děkuji tazateli a než dám slovo Naším hostům. Eh, dávám slovo panu Ignáciu Salafrankovi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Některé úvahy, které tady zažily, bych chtěl formulovat a také mám otázku. Chci říci, jaký je kontext celé této dohody. Eh, Evropská unie a ještě i společenské, eh, společenství mm, evropské uzavíralo různé dohody se zeměmi Latinské Ameriky, to byly dohody takzvané první generace, dále eh, je projednala dohody druhé generace a pak pokračovaly eh, třetí generace, to znamená dohody o spolupráci a nyní se dostáváme k dohodám čtvrté generace, které postupně liberalizují obchod. Já jsem byl, pane předsedo, eh, zpravodajem pro eh, dohody asociační s Mexikem a s Chilem, s těmito dvěma zeměmi, eh, kde máme platné asociační dohody se zeměmi z Latinské Ameriky. A mohu říci, že šlo o zlepšování bilaterálních vztahů a také došlo opravdu k velkému nárůstu HDP v těchto zemích také to bylo jasně potvrzeno. Cíl takovýchto dohod je dvojí eh, Peru a Kolumbie se dostane vlastně do té první v uvozovkách ligy eh, zemí, které mají uzavřené dohody s EU. A za druhé, bylo to tady řečeno a to myslím, že je důležité, jsou to dohody mezi rovnými partnery. Je to režim, který je eh, režim rovných partnerů. Není to, eh, není to dohoda, která by byla unilaterální, která by někoho zvýhodňovala. A to je velmi důležité podle mého názoru, pane předsedo, když přitom bereme i v úvahu různé asymetrie. Totiž proti Latin, pro Latinskou Ameriku a pro EU jsou různé termíny postupné liberalizace. E, dovoz z Latinské Ameriky e, vlastně pro 100% e, produktů je liberalizován hned. A pak bude-li se ovšem aplikovat všechno ustanovení této dohody, bude to takto fungovat. Eh, protože ještě za doby prezidenta Fuchimoriho eh, v Peru se jednalo o dohodě, která pak nebyla naplněna. 27 členských států EU eh, podepsali tuto dohodu, dohodu, která je výhodná a já bych řekl, neupadněme do pokušení, že bychom našim partnerům v Latinské Americe radili, co se jim hodí a co se jim nehodí, že bychom my jim říkali, co mají dělat, co nemají dělat. Jsou to přece zralí, dospělí partneři, mají své zástupce, kteří jsou demokraticky zvolení a ti přece sami nejlépe posoudí, eh, co je pro jejich eh, zemi dobré. Prosím, jednáme tady s legitimními zástupci těchto zemí. Vážený pane komisaři, a nyní otázka na vás. Nemyslíte si, že Evropská unie když prakticky dva roky proběhly od samitu v Madridu a po ty dva roky nebo až po dvou letech se vlastně teprve začíná hovořit o možných výhodách, které by vycházely z této dohody. Není to škoda, že uběhlo tolik času. Děkuji. Děkuji, pane Salafranco. Já jsem vám Zapomněl říci, že pan Salafranka je poslancem za Evropskou lidovou stranu. Ale nyní se pojďme podívat na další poslance. Richard Howitt, eh, které, který také není člen tohoto výboru, je z socialistické frakce. Eh, děkuji. Eh, rád bych nejprve řekl panu viceprezidentovi Garsonovi, že vel, mám velmi rád jeho zemi. A nyní pokud jde o zástupce Business eh, Europe. Obecně jde o, o tři záležitosti. Jde o to, že lidé jsou tedy na různých místech ohrožováni, eh, mučeni, zabíjeni, zástupci odborů. Kromě toho tedy docházelo k ohrožování zástupci eh, armády, když šli do práce. Takovýchto případů byly tisíce. Vy jste řekl, že jsou tedy, nebo že budou dodržovány standardy Mezinárodní organizace práce. Kromě toho bylo řečeno, že tedy bude kontrolováno to, aby nedocházelo k porušování lidských práv. Kolumbie údajně je důvěryhodným partnerem a bojuje proti porušování lidských práv. Bohužel je to ale tak, že Výbor pro lidská práva OSN o Bogotě napsal v souvislosti s nelegální špionáží. Na rozdíl od toho, co jste řekl, je ta situace tedy jiná. A proto bych se rád zeptal, jestli skutečně bude existovat přátelství mezi eh, Evropou a Kolumbií. A nyní na adresu zástupce Mezinárodní organizace práce. Vím, eh, a jsem rád, že jste zdůraznil, že je velký rozdíl mezi tím, co eh, tedy říká vláda o tomto tématu a co říkají odborářské organizace eh, samotné. Vy jste tedy zmínil umluvy Mezinárodní organizace práce a proto bych se rád zeptal, jestli se, když se podíváte na počty odborových organizací a jejich eh, členů, jestli tedy budete souhlasit s tím, že eh, většina těch eh, skutků a činů zůstane eh, bez potrestání. Musíme si uvědomit, že bylo zavražděno mnoho aktivistů, jejich počet se v minulém roce zdvojnásobil. A pokud tedy v Evropě slyšíme, že ty vraždy zůstanou bez trestu, tak se ptám, jak se k tomu můžeme postavit, jak to, na to můžeme reagovat. Musíme tedy tyto skutky nazvat pravým jménem. Když sem přijdete a říkáte, že země, nebo že e, pozemková práva náleží nyní těm, kteří, kterým mají náležet a že takové ty, takovéto vraždy se nedějí, tak je důležité, abychom e, tedy řekli, jak to skutečně je. Děkuji. A nyní má slovo další poslanec. I já děkuji. Dovolte mi, abych eh, nejprve zdůraznil to, co říkal zástupce frakce Zelených. Já nebudu opakovat všechno to, co řekl. Nicméně musím říci, že během režimu GSP eh, docházelo k porušování lidských práv. Komise bývale měla možnost přerušit režim GSP, přerušit jeho platnost, nicméně k tomu nedošlo a já se domnívám, že skutečně se nabízí velká otázka spjatá s důvěryhodností Evropské strany. Jak tedy eh, budeme v takovýchto situacích do budoucna postupovat? A proto se ptám, eh, pane komisaři, jak zajistíte, že pokud by k takovým situacím opět docházelo, pokud tedy bude docházet k porušování lidských práv, mm, tak jak to tu bylo popsáno, jak budete reagovat, jakým způsobem tedy zůstanete důvěryhodní vůči občanské společnosti, jak se zachováte. Druhá věc, pan Garson o tom hovořil skutečně E, existuje tu půda, která by se měla vrátit. Nicméně obavy, které jsem získal při rozhovorech se zástupci občanské společnosti, zástupci opozice, e, jsou ty, že do posud se vrátila pouze půda, která náležela vládě 160 tisíc eh, pozemků se stále ještě musí navrátit. Eh, zatím se vrátilo pouze 11 tisíc. A proto se na tomto místě nabízí otázka, jak tedy dosáhneme toho, že se skutečně vrátí všechny pozemky. A konečně poslední poznámka a otázka v jednom. Eh, nejvyšší soud v Kolumbii, v Kolumbii tedy Eh, začal tyto záležitosti řešit, což bereme na vědomí, začal tedy zpracovávat porušování lidských práv. Nicméně, a s tím máme velké problémy, eh, kolumbijský prezident Santos, ten nejvyšší eh, soud, právě za tento počin kritizoval, kritizoval nejvyšší soud právě za to, že zpracovává porušování lidských práv a já se ptám, jak se na to máme dívat, když eh, tady pan prezident pochybňuje eh, postup Nejvyššího soudu proti porušování lidských práv. Děkuji. Děkuji a nakonec pan Willy Mayer eh, z GUE, který rovněž není členem tohoto výboru. Děkuji vám, pane předsedo. Pan viceprezident Garson Mm, mě zná, protože já jsem byl v delegaci, kdy jsem eh, jsme byli v zemích eh, Andské oblasti, čili vy velice víte dobře, stejně jako dobře to vím i já, že tato dohoda je eh, negativní a to z několika důvodů. Za prvé je negativní proto, jak to tady také řekli zástupci občanské společnosti, tyto dohody mají problém se symetrií a je to vlastně otázka eh, nerovnosti mezi zeměmi, kde to překonává tuto nerovnost pouze Angola a Haiti. Investice a přítomnost národních společností v Kolumbii, ať už jsou to společnosti evropské nebo americké, ještě dále zvyšují tuto nerovnost, ještě dále koncentrují vlastnictví a také vlastnictví půdy. To je velice vážný problém, eh, zejména pro domorodé obyvatelstvo. Tedy z hlediska ekonomického, z hlediska zájmu společnosti v Kolumbii, eh, podle našeho názoru tato dohoda jde špatným směrem. Neumožňuje a neusnadňuje rozvoj, neumožňuje eh, překonat nerovnosti v Kolumbii, naopak je ještě dále zvýší. A tyto, tyto nesymetrie mají eh, za důsledek zvýšení eh, chudoby. Pane eh, viceprezidente, v Kolumbii jsme měli možnost s vámi hovořit. Eh, také jsme se setkali s občanskou společností v Kolumbii a měli jsme možnost o tom hovořit a chceme eh, konstatovat, že stále ještě negativní bilance lidských práv. Je to negativní bilance, která má velký dopad na lidi, na občany, zejména na odboráře, ženy, děti. Podle našeho názoru tato dohoda v těchto podmínkách by se neměla eh, schválit ze strany Evropské unie. Samozřejmě, eh, co rozhodnou země eh, Latinské Ameriky, to je záležitostí těchto eh, zemí Latinské Ameriky, ale měli by předložit takovéto dohody i ke schválení v širokém hlasování v referendu, protože bez transparentnosti a bez všelidové konzultace schválení takových dohod je situace, kdy nemůžeme hovořit o tom, že to bylo schváleno opravdu celým obyvatelstvem. Myslím si tedy, že nejvhodnější ze strany Evropského parlamentu by bylo neratifikovat, neschválit tuto dohodu. A e, Podobně bychom to chtěli doporučit i všem 27 národním parlamentům. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Petr Šťastný, EPP. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný. Je to pouze komentář, protože vidím, že přichází eh, z levé strany politického spektra příliš mnoho komentářů a já bych eh, eh, také chtěl vyjádřit podporu, a to silnou, této dohodě volného obchodu. Za prvé chci poblahopřát vládám Peru a Kolumbie za pokrok, který učinili za uplynulý Eh, za uplynulé desítky let, zejména za posledních několik let. Tyto změny se skutečně ubírají správným směrem a jsem naprosto přesvědčen, že eh, tato dohoda eh, pomůže, napomůže k urychlení situace, to znamená přispěje ke zvýšení životní úrovni Eh, také eh, napomůže eh, rozvinout sociální a ekonomické podmínky pozitivním směru. Je tady i druhá strana rovnice. Já plně podporuji tuto dohodu z těchto důvodů. Děkuji. Děkuji vám. Eh, faktem je, že obvykle jsou oponenti aktivnější než stoupenci nějaké věci, ale tak tomu chodí. Tak nyní eh, k seznamu řečníků podle eh, pořadí. Za prvé prosím Adriana Fanhovena z Business Europe, aby se ujal slova a zodpověděl na položené otázky. Nemáme mnoho času, tak tři minuty. Ne víc, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych odpověděl na otázku pana Hovita. Já jsem ve své prezentaci neřekl, že se domnívám, že Kolumbie a Peru a všech 27 eh, členských států je v souladu se standardy eh, Mezinárodní organizace práce. Business Europe se domnívá, že Kolumbie, Peru a 27 členských států Evropské unie by měly být v souladu se, eh, se standardy Mezinárodní organizace práce, protože my věříme tomu, že bychom měli respektovat mezinárodní dohody ať už jsou v oblasti práce, životního prostředí anebo obchodu. Druhá věc, kterou bych rád zdůraznil. Domnívám se, že pokud by Evropská unie měla přijmout určitá opatření týkající se této dohody, vzhledem k eh, Kolumbii nebo Peru, anebo naopak, pokud by Kolumbie a Peru měly přijmout určitá opatření eh, ve vztahu k Evropské unii, ať už se to bude týkat udržitelného rozvoje nebo obchodních kapitol, tak potom bychom požadovali, aby tyto vlády nejprve konzultovaly zastupitele nebo zástupce sociálních partnerů, dříve než by přijali příslušné kroky, tak aby zástupci občanské společnosti a sociálních partnerů měli možnost eh, zdůvodnit, jestli dané, dané kroky byly tady oprávněné z hlediska sociálního nebo z hlediska udržitelného rozvoje. Děkuji. Děkuji, lidi. Pan Eduardo Esteves, prosím. Opravdu jenom stručně, pane předsedo. Chtěl bych zaprvé říci, že nepochybuji v žádném případě, eh, že tady je dobrá vůle a také nepochybuji, že celá řada orgánů, které znám dlouhou dobu, eh, že také mají dobrou vůli a nepochybuji ani o dobré vůli pana Garsona, kterého znám velmi dlouho. Ale přece jen si připomeňme určitá čísla. Řekli jsme, že došlo ke zlepšení situace, že došlo k určitým krokům před, ale domníváme se, že to není dostatečné. Měli jsme možnost seznámit se s názorem pracujících v Peru a to potvrzuje stejné, stejné závěry. Chápeme to tak, že v dohodě, o které diskutujeme, nebyly zváženy úplně všechny aspekty a všechny možnosti, například HDP. To samotné číslo není přece zárukou, že se bude situace dále zlepšovat. To, že roste HDP, není zárukou nějakého zlepšení. My v Latinské Americe prožíváme v posledních letech vyšší růst, než jaký je růst v evropských zemích či ve Spojených státech amerických. To ovšem neznamená, že to zlepšuje život obyvatel těchto zemí. Nadále je tam nerovnost mezi lidmi, eh, jsou tam obrovské eh, nerovnosti. Platí to pro Peru, pro Kolumbii, ale pro všechny země eh, Latinské Ameriky to platí taktéž. Toto dohoda pravděpodobně nepovede ke zlepšení eh, života pracujících a dalších občanů. A to přesto, že je tady dobrá vůle ze strany jak vlády Peru, tak eh, eh, vlády Kolumbie. My nespochybňujeme dobrou vůli těchto vlád, jenom tvrdíme, že ty výsledky nebudou tak pozitivní. Děkuji. Děkuji a nyní Ignacio Guido. Děkuji, pane předsedo. Odpovím třem řečníkům, kteří hovořili o věcech, které se týkají ILO. Eh, jeden z prvních řečníků hovořil o tom, jaká kontrola eh, bude tady eh, fungovat, zejména v oblasti pracovního práva, pracovních aspektů. Já bych chtěl velice stručně říci, že tady je možné odkázat se na zprávy ILO Eh, a odkázat se na to, že tady vlastně existuje stálá kontrola, eh, zejména ze strany výboru pro odborová, odborářská práva. A eh, tady je možné také odkázat se na skupinu expertů, která sleduje uplatňování umluvy číslo 87. Tady se můžeme jmenovitě odkazovat na všechny aspekty eh, lidských práv a eh, konkrétně odborových práv eh, i na činy proti odborářům. Jsou tady další také výsledky zprávy pozorovat podnikatelů za rok 2011. A tady eh, tato skupina se věnovala především eh, důsledkům zákona, který se vztahoval na eh, omezování eh, kolektivního vyjednávání. Dokonce podle takovéhoto zákona dochází eh, až k věznění lidí jen proto, že podepsali kolektivní dohodu. Takže eh, takové taky zprávy máme. Dále bych chtěl říci, že ze strany ILO v roce 2011 jsme dostali zprávy o tom, že bylo jmenována celá řada inspektorů práce. Co všechno můžeme udělat, abychom brali v úvahy obavy občanské společnosti? E, tady je důležité zdůraznit, že e, organizace pracujících a organizace zaměstnavatelů na národní úrovni e, se mohou nejenom obrátit na ILO ve věcech respektování ustanovení úmluv ILO, ale i v dalších oblastech Expertní eh, komise například eh, ta konstatovalo s uspokojením eh, Jaké výsledky přináší nový zákon schválený v Peru, který chrání domorodé obyvatelstva? Takže my se můžeme odkazovat na všechny tyto oblasti, na všechny tyto expertní skupiny a další komise. A ty se věnují otázce dodržování alespoň těch minimálních práv. A dále, eh, jak jsem řekl již ve svém úvodním eh, projevu konstatujeme, eh, jaké jsou statistiky, jaká jsou čísla v případě vražd nejrůznějších představitelů a jaké tresty postihnou pachatele takovýchto činů zejména pokud jde o násilí vůči odborovým představitelům a víme, že v roce 2011 došlo k celé řadě rozsudků, eh, které trestaly pachatele takovýchto činů. Eh, tuto informaci máme k dispozici, i když samozřejmě velice litujeme, že dochází k násilným trestným činům vůči odborovým představitelům, včetně vražd. Vedeme velice pečlivé statistiky veškerého násilí vůči odborům. Nicméně můžeme také konstatovat, že oceňujeme veškerá opatření, která usilují o zlepšení situace, ehm, snaží se zabránit násilí obecně a násilí proti odborům zvláště. Nicméně stále ještě jsme velmi zneklidněni eh, situací, a doufáme, že vláda bude pokračovat v této pozitivní cestě a v přijímání takovýchto opatření. Děkuji. bez mikrofonu. Děkuji a nyní má slovo viceprezidentka paní Espinoza, pět minut. Muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice pozorně sledovala diskusi a zaznamenávala všechny obavy, které tady zazněly od různých představitelů. Já bych chtěla v tomto Evropském parlamentu vás ujistit, že naše vláda chce postupovat transparentně. To je náš závazek. Závazek že se všechna témata budou diskutovat v našem kongresu, tak jak je to také eh, nutné v právním státě. Eh, budeme zohledňovat obavy, které tady vyjádřili někteří evropští poslanci v oblasti pracovních eh, principů. Víme, že práva v pracovní oblasti chceme ehm, respektovat. Ratifikovali jsme úmluvy ILO, dostali jsme určitá do, doporučení ze strany ILO a eh, já také mohu říci, že eh, jsme eh, poskytli větší pravomoci ministerstvu práce, aby v této věci postupovalo. Ministerstvo práce působí jako pozorovatel v konfliktech podle pracovního práva. Ministerstvo práce má nyní pokyn být aktivnější v této oblasti. A e, chceme, aby e, práva pracujících byla respektována. To byl nejenom závazek v prezidentské kampani našeho nového prezidenta, ale také chceme, aby to bylo realitou. Proto jsme přijali dva zákony, které také doporučila, doporučila organizace ILO a také to vyplývá ze závazků, které jsme přijali vůči peruánským pracujícím. Vážený pane předsedo, vzhledem k tomu, že tady máme ministra eh, životního prostředí a ministra eh, obchodu. Chci vás ujistit, že ti také velice pečlivě zaznamenali všechny tyto eh, náměty, které zazněly ze strany občanské společnosti, konkrétně ze strany paní Alejandry Alajza. Eh, pokud jde o eh, vodohospodářství a další oblasti veřejných služeb, jako je elektřina, osvětlení a podobně, tady se vláda zavázala, že bude vystupovat jakožto ručitel nejenom e, v oblasti lidských práv, ale také bude e, zárukou poskytování těchto základních služeb. Já tady mám jeden příklad e, vztahů, které máme s malými producenty kaká. Tady máte čokoládu Pierre Mal- to je čokoláda, které je, která je vyrobena se zvláštním druhem kaká, criollo. Je to um, odrůda, která se pěstuje v Peru a je to velmi ceněná uh, odrůda kaká. Tady také ukazujeme, jak naši producenti se dostávají přes hranice a jak eh, například v podobě čokolády se jejich produkty dostávají do zahraničí. <coughs> Vzhledem k tomu, že jsme Eh, již vyčerpali čas, tak eh, poslední minuty eh, poskytnu členům peruánské delegace dvě minuty. Pane De Silvo, máte slovo. Děkuji a příjemné odpoledne. Eh, pane předsedo, děkuji také za eh, časový eh, prostor k projevu. Pro Peru je tato dohoda o volném obchodu šancí. Šancí zejména pro ty nejchudší. To také uvedla paní viceprezidentka. Dává jim to možnost nabízet výrobky, které produkují, například kakao, které pak bude vyváženo do EU Viděli jsme, že eh, vývoz pomohl nastartovat ekonomiku v uplynulém roce a že e, vývoz také narostl o 32% a e, to ukazuje, že tisíce Peruánců, kteří e, neměli pracovní místo, mohou nyní vstoupit na trh práce a vykonávat vydělečnou činnost. Máme nyní možnost právě tento vývoj podpořit. Eh, eh, chudí lidé u nás eh, nejsou chudí ve smyslu evropském. Je to zcela jiná chudoba a díky této příležitosti budou mít tito lidé šanci na důstojný život. Pokud jde o finanční služby a také pokud jde o možnost, že toxické výrobky proniknou do Peru, já myslím, že můžeme být klidní, protože peruánský systém bankovnictví je jeden z nejstabilnějších, kdy když krize postihla USA, tak ani jedna jediná banka nebo finanční instituce v Peru nebyla postižena, protože eh, máme mm, velmi eh, přísné kontroly, jimž podléhá celý eh, sektor finančních služeb. Ještě bych se chtěl zaměřit na možnost, že by tato dohoda prošla kongresem nebo že projde kongresem. Budeme se tomu v kongresu peruánském věnovat a zástupci všech regionů na tom budou pracovat a budou se této otázce věnovat. Děkuji. Děkuji, minuta a půl. Pan eh, ministr eh, životního prostředí Peru. Děkuji, pane předsedo. Bude mi stačit minuta. Rád bych totiž rozptýlil obavy, které se týkaly ekologických standardů v Peru. Jak už řekl pan Salafranka, všechno jsou to problémy, které musíme nahlížet v kontextu. Peru je země, která eh, se snažila kontinuálně zlepšovat ekologické standardy, tak aby obyvatelstvo mělo možnost využívat život, zdravé životní prostředí, což je považováno za jedno z ústavních práv. V minulých letech eh, bylo vytvořeno Ministerstvo životního prostředí před třemi lety, ale kromě toho máme dozorový úřad, kontrolní úřad, eh, který dodržuje nebo kontroluje dodržování standardů a pravidel v oblasti životního prostředí. Snažíme se tedy co možná nejvíce zlepšit podmínky životního prostředí v našem, naší zemi. Pokud jde o ty konflikty, tak musím říci, že samozřejmě eh, tyto konflikty existují. To je eh, samozřejmé v tomto regionu a naše země sem zkrátka patří. Nicméně, eh, ku příkladu otázka vody je pro naši vládu velmi důležitá, protože právo na vodu je zaručováno. Pan eh, prezident uzavřel více stranou dohodu, multilaterální dohodu, do které byla zapojena i občanská společnost, a která se toho právě týká. Týká se otázky zásobování vodou, protože se domníváme, že voda je zásadním statkem a je to i také velmi důležitá věc pro vládu. Eh, děkuji. Zapomněl jsem říci, že První eh, řečník eh, eh, z peruánské delegace byl ministrem pro cestovní ruch. A nyní se pojďme podívat na pana viceprezidenta Garsona z Kolumbie. Máte opět pět minut a o těch pět minut se samozřejmě můžete rozdělit se dalšími zástupci kolumbijské delegace. Takže prosím, máte slovo. <clears throat> Dámy a pánové, Rád bych předložil určité návrhy. A to především v souvislosti s urychleným přijetím této dohody o volném obchodu, ale také ve smyslu lidských práv a toho, že se snažíme zlepšit situaci v oblasti životního prostředí. Rád bych k tomu řekl toto. Kolumbijská vláda a zástupci Evropského parlamentu, zástupci evropských vlád by měli spolupracovat. Tak, aby ty evropské podniky, které v Kolumbii investují, se zavázali k tomu, že budou dodržovat lidská práva, říká se tomu sociální zodpovědnost podniků, Jde o zachování e, lidských práv, ochranu životního prostředí. Uvedu příklad. My jsme právě uzavřeli dohodu s jednou švýcarskou společností, která v Kolumbii investovala. A v této dohodě je taková etická e, doložka, která se týká dodržování lidských práv. A nebo francouzská společnost Carrefour. tato společnost se spojila s Mezinárodní odborovou akademií, což je velmi renomovaná instituce a společně tedy diskutovali o tom, jak by bylo možno zřídit odbory v dané společnosti mezi zaměstnanci. My, co by kolumbijská vláda, jsme samozřejmě ochotni postupovat ruku v ruce a v souladu s Evropským parlamentem. Jak již zaznělo, Existují i podniky z jiných zemí, které u nás eh, investují ze Spojených států a tak dále. I tyto podniky eh, se snaží chápat v daném ohledu iniciativy a přijímají určité kroky. Nemáme tu pouze pana Guido, ale máme tady také zástupce vlády a zástupce eh, zaměstnanců, zaměstnavatelů a také zástupce amerického odborového svazu. My bychom tedy v Mezinárodní organizaci práce doporučili, aby zřídila stálý program. Díky němuž by bylo možno dohody o volném obchodu hodnotit z toho hlediska, do jaké míry tedy dbají práv v oblasti pracovního práva, do jaké míry jsou reflektována práva zaměstnanců. Kromě toho bych rád řekla ještě jednu věc navracení půdy v Kolumbii a s tím spojený proces. Nebude to vůbec jednoduché. Jde totiž o to, že lidem byla půda odňata za použití násilí a zbraní. A samozřejmě, že původní zemědělské obyvatelstvo by mělo tu půdu dostat zpět. Neměli bychom diskutovat o tom, jestli je to o hektar více nebo méně. Jde především o to, aby o politickou vůli vlády. Jde o to, aby vláda odňala půdu těm, kterým nepatří a aby ji vrátila drobným zemědělcům, kterým patří. Pokud Evropský parlament chce jmenovat expertní skupinu, která by se věnovala navracení půdy v Kolumbii, pokud se chcete zabývat e, podporou a pomocí obětem, tak Eh, samozřejmě u nás najdete veškerou podporu. My učiníme všechno proto, aby ten zákon ne, nestroskotal, protože pokud by stroskotal, tak by to byla katastrofa pro celou naši společnost. A kromě toho bych rád řekl ještě jednu věc. Všechno to, co jsme říkali o lidských právech, nesmíme oddělovat od systému lidských práv OSN. Musíme to vidět v tomto kontextu. Kolumbijská vláda, stejně tak jako všechny další vlády na světě, samozřejmě příští rok eh, se bude dát v rámci celosvětového procesu, eh, který je veřejný. A tohoto procesu se samozřejmě zúčastní všechny vlády světa. A všechny vlády tady budou dokazovat, jakých úspěchů dosáhly v oblasti lidských práv a co se jim naopak nepodařilo. Jak jsem řekl, ten proces je veřejný, to znamená, že veškeré dokumenty jsou k dispozici. Doufáme, že Evropský parlament bude součástí tohoto procesu, že se ho bude účastnit nejen v Kolumbii, ale také v co možná největším počtu dalších zemích. Mohu říci, že v oblasti lidských práv eh, jsme svolali eh, konferenci o lidských právech eh, na prosinec tohoto roku. Je to konference, kterou bude organizovat kolumbijská vláda, ale budou se, tam, budou se jí účastnit i další grémia, státní zastupitelství, obce, provincie, územně správní celky. Kromě toho jsme zapojili občanskou společnost, aktivisty v oblasti lidských práv, odborové organizace, vědecké organizace, zemědělské organizace, hygienické organizace, ženské organizace. A spolupracujeme také s komisařem pro lidská práva OSN. Snažíme se tedy společně podporovat ochranu lidských práv. A na závěr mi dovolte, abych řekl ještě jednu velmi důležitou věc. To, co děláme. Neděláme v zemi, ve které by vládl mír, protože i nadále musíme bojovat proti nelegálním ozbrojeným organizacím. Určitých úspěchů jsme dosáhli, ale stále ještě jsme nenastolili úplný mír. Zas, zas a znova každý den dochází uh, k násilným činům. Pan předseda vyzývá řečníka, aby, se, uh, aby u, ukončil svůj proslov. Dnes bylo opět zavražděno pět Eh, vojáků a 11 zaměstnanců těžebního průmyslu bylo eh, uneseno. To znamená, že musíme nadále pracovat, abychom konečně nastolili v naší zemi mír. Děkuji. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve na otázku pana Žadota o toxických produktech. Já myslím, že to jsou dvě odlišné věci. Na jedné straně to vše, co bylo dohodnuto o finančních službách a na druhé straně je tady eh, regulace finančních produktů. To je ostatně v pravomoci Michela Barniera. A ve smlouvě o volném obchodu je řečeno, že produkty, které přicházejí z Latinské Ameriky, Eh, mají národní zacházení v Evropě, to znamená podléhá stejným pravidlům jako eh, původně evropské finanční produkty, takže to si myslím, že je adekvátně pojednáno. Jestliže by vznikl nějaký problém, znalo by to, že je to problém evropské eh, právní úpravy. V každém případě jsou to produkty, ať už přicházejí z, Evrop, z Latinské Ameriky nebo odinut, že musí podléhat stejným pravidlům jako evropské eh, předpisy. Pan Scholz se ptal na malé a střední podniky. To není snadná kapitola role malých a středních podniků v obchodu, ale jisté je, že malé a střední podniky budou mít šanci pouze tehdy, Eh, když bude existovat stabilní právní prostředí a eh, to Přesně to zajišťuje dohoda o volném obchodu. Jestliže malý nebo středně velký podnik eh, chce mít šanci nejenom v sousedních zemích, ale i ve vzdálenějších, pak je zapotřebí rámce, který bude stabilní a jistý. A to přináší sebou právě eh, dohoda o volném obchodu eh, eh, pro kolumbijské a peruánské malé a středně velké podniky v EU a naopak. Paní Lajza, navrhla opětovné projednání dohody. Já bych mohl na to odpovědět alegoricky. Může se stát, a to je čistě v teoretické rovině, kdybychom eh, znovu projednávali, o, eh, projednávali dohodu, tak než dojednáme novou dohodu, tak se ekonomická realita opět změní. Eh, ta dohoda v volném pohybu má platit několik desítek let nelze mm, co chvíli projednávat takovouto dohodu znovu a také ekonomická krize bude mít určitě dopad na e, dohodu, zejména z úhlu pohledu Latinské Ameriky, když se podíváte na vývozy z těchto zemí do Evropy zatím nejsou ovlivněny ekonomickou krizí, která ještě není hluboká. Hovorí, hovoříme o, e, mírnou, o mírné recesi, ale stále ještě mm, potřebujeme jíst e, pan Salafranka, proč to trvalo e, dva roky? To je v podstatě velmi zajímavá otázka. A nevztahuje se pouze na tuto dohodu. máme co dočinění s příliš dlouhými eh, lhůtami a to platí pro všechny dohody o volném obchodu. Je několik důvodů. Možná, že parlament sám by mohl eh, pouvažovat, jak to napravit. Za prvé, když uzavíráte takovouto dohodu, tak eh, musí být legálně nebo právně viděno vodotěsná a to je mnoho práce, protože to, co vzejde z jednání, ještě není úplně konsolidovaný test text, to znamená, řada odstavců musí být přepracována, přepsána, řada kapitol musí být sladěna a tak dále. E, to je taková zásadní práce, ale také důležitá práce, potřebná práce z hlediska pozdějšího provádění. A pak za druhé, ta e, dohoda musí být přeložena do 23 oficiálních jazyků Evropské unie. Takováto dohoda obsáhne eh, tisíc až dva tisíc stran a jestliže eh, eh, tolik stran musí být přeloženo do 23 úředních jazyků, tak to potrvá měsíce při nejmenší. Možná, že parlament by mohl pouvažovat, zdali by nebylo proveditelné v rámci ratifikačního procesu pracovat nikoli s úplným vějířem eh, jazyku, protože mm, samozřejmě mm, řada eh, mm, pasáží dohody je velmi odborného rázu a ne každý to bude studovat, například o celních tarifech a tak dále. Já nepíši vůbec nic, ale je to velmi technické, velmi odborné. Týká se to například celní zprávy. To budou potřebovat v době, kdy se to bude provádět, ale to nepotřebujete vy z hlediska ratifikace, protože to nic nemění na politickém obsahu té dohody. Takže snad by bylo záhodno, aby parlament spolu radou a komisí pouvažovali o tom, jak ulehčit nebo zjednodušit ten eh, proces eh, překládání. Eh, to je věc, která stojí nejvíc času. To jsem řekl už několikrát i na kolegiu komisařů. Dále pan Owit, mm, pokud je o špionáž, kde je máme ty špiony? My jsme to prověřili našimi vlastními spravodajskými službami. ta příslušná služba, která se nazývá DAS, tak z tohoto eh, servisu nebo oddělení jeden eh, vedoucí činitel, dva exulanty a 40 dalších eh, je v procesu šetření. Jaký je přesný název té služby? Takže je to jakási spravodajská služba, která byla už zavřena, uzavřena panem prezidentem dos Santosem, respektive zrušena. A jediné, co úřad OSN hovoří, je, že existují zprávy o špionáži, ale nejsou potvrzené. E, jsou zprávy anebo fámy, ale nejsou potvrzené. To důležité na tom je, že příslušná služba byla ale zrušena nebo uzavřena a hlavní odpovědný je e, ve vazbě. Dva byli posláni do exilu a 40 je vyšetřováno. A to, myslím, ukazuje, že tady byla přijata potřebná opatření. DAS znamená správní bezpečnostní úřad nebo odbor, který byl již uzavřen. Pokud vám to pomůže dál, tak dobře a děkuji. word belongs to our rapporteur for this file, Mário David from the European People's Party. Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado a todos os participantes por o que foi, julgo eu, uma tarde interessante e útil para formular. Děkuji. Děkuji vám za velmi zajímavé odpoledne za tuto výměnu názoru. Já si myslím, že víme, že oba kongresy v Peru i v Kolumbii mají v úmyslu velmi záhy eh, provést takovéto slyšení, jako jsme dnes absolvovali. Myslím si, že to má velký smysl. Evropský parlament bude nepochybně pozván, aby se těchto slyšení účastnil. Tím pádem poslanci budou mít možnost se ovšem přesvědčit přímo na místě a nebudou eh, se muset spoléhat eh, pouze na ty informace, které eh, získávají. Skutečně jde o to, abyste věděli a viděli, jaká je realita, a ne jaká byla realita před několika měsíci. Konaly se již určité rozhovory a někteří kolegové litují skutečnosti, že eh, tedy že ta dohoda se netýká i jiných zemí. Já musím říci, že tady byla uzavřena dohoda na politické, politické úrovni Ekvádor, Bolívie, eh, tedy eh, a další země šlo o rezoluci OSN týkající se Sýrie. Sýrie při hlasování o této rezoluci v Radě bezpečnosti OSN hlasovaly tyto dvě země proti. A proto bych rád prosil pana komisaře, aby eh, tedy návrhy, které v prosinci přišly od eh, Ekvádoru, které tady v prosinci předložil Ekvádor, byly nahlíženy i z tohoto politického hlediska, protože jinak nemají smysl. A nyní tady k tomu, eh, co řekl zástupce Mezinárodní organizace práce. Šlo samozřejmě o právní stát, práva zaměstnanců. Richard Howitt bude souhlasit s tím, že poslední zpráva Human Rights Watch, já si myslím, že to je důvěryhodná organizace, eh, že poslední zpráva se vyslovuje právě eh, k této záležitosti. Pojďme se podívat, co se tam píše o násilí v Kolumbii. Eh, můžeme o tom dále hovořit. Peru a Kolumbie tedy podepsali umluvy Mezinárodní organizace práce, to musíme zase znova zdůrazňovat. Stanovisko TUKA, tedy Americké konfederace odborových svazů, je takové, že tady existuje určitá disonance. V této situaci jde mimo jiné i o to, abychom zjistili, jak, jaké jsou tedy veřejné odbory a soukromé odbory. A já si myslím, že v tuto chvíli nemá smysl k tomu dodávat nic moc dalšího. A nyní k tomu, co říkali oba víceprezidenti. Já vám oběma děkuji, protože oba zastupujete vlády, eh, které jsou různě politicky orientovány. Pokud jde o dohodu o volném obchodu, tak jste přesto k tomu zaujali schodný postoj. Domníváme se, že tato dohoda by měla být jakousi pákou pro to, aby tyto nové legislativní akty, které budou v jednotlivých zemích schváleny, se setkaly pod, s podporou. Já si myslím, že jen to jim může napomoci při dalším provádění. A nyní ještě jedna otázka, udržitelný rozvoj, demokratická kontrola a tak dále. To jsou samozřejmě věci, které jsou důležité i pro občanskou společnost a které jsou eh, právě jejím výsostným tématem. Musíme zajistit možnost eh, občanské společnosti nevládních organizací, aby tedy byli informováni o tom, že tady dochází k určitým nedostatkům. A nakonec ještě krátká poznámka k tomu, co říkal pan komisař de Gucht. Záruka zájemných práv, růst hrubého domácího produktu při Eh, provádění této dohody 1,5%, respektive 0,7%. Pane komisaři, rád bych požádal o to, aby kolegové tento dokument eh, nahlíželi právě z této nové perspektivy, aby ho četli ještě jednou v novém kontextu. Samozřejmě, že to, co činíme, je především politické rozhodnutí. Evropský parlament nepochybně ví, jaké jsou jeho eh, zodpovědnosti, jaká je zodpovědnost této věci. Děkuji, děkuji vám za tuto rozpravu zajímalo by mě, kolik parlamentů na tomto světě může zorganizovat takto otevřenou rozpravu s účastí zástupců třetích zemí. Já si myslím, že eh, jsme v tomto ohledu jedineční a já tady děkuji všem zúčastněným poslancům. Děkuji. Commissioner, I need you here. Microphone. Microphone.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 Dobře, uděláme dvouminutovou přestávku. Prosím, usaďte se a připravte se na další téma.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 less than percent. Crucial and important for cheese. Let's resume. Začněme opět v našem jednání a přistupujeme k bodu číslo 13. Jde postup souhlasu ohledně obchodní eh, dohody a sice protokolu eh, k dohodě zakladající přidružení mezi ES a Izraelem. Jde o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků pod názvem AKA. Tento výbor rozhodl v loni, že prověří konzistentnost eh, této obchodní dohody eh, s celkovou eh, vnější politikou EU Izrael a navrhli jsme eh, požádat eh, výbor eh, zahraničních věcí o předložení stanoviska k této věci a také požádat komisi, aby navštívila náš výbor a řekla nám něco k této konkrétní otázce. Totiž je tato dohoda, která znamená upgrade obchodních vztahů mezi EU s Izraelem v souladu se zahraniční politikou Evropské unie ve vztahu k Izraeli. To je otázka, kterou potřebujeme vědět, než přistoupíme k hlasování o, eh, v rámci postupu souhlasu. Eh, AFED, tedy výbor zahraničních věcí, ještě své stanovisko nepředložil, ale už se k tomu blíží, zanedlouho se tak stane. A pan komisař de Gucht k nám promluví jménem komise na eh, toto téma. Vzhledem k tomu, že já osobně jsem zpravodaj, ač ex officio této zprávy, eh, respektive dohody, tak já se pokusím podrobně tuto otázku zodpovědět. tato eh, politická otázka souladu eh, byla prověřena komisí a jaká je teda, mm, jaké je teda stanovisko komise. Eh, domnívá se komise, že upgrade obchodních vztahů EU-Izrael e neodporuje pozicím Evropské unie ve vztahu k Izraeli, zejména ve vztahu k mírovému procesu, procesu um, uh, budování osad a uh, dalším překážkám mírového procesu mezi Izraelem, eh, státem Izrael a palestinskou samozprávou. To je otázka, na kterou potřebujeme eh, mít odpověď. A mm, tudíž záhy předávám slovo panu komisaři de Guchtovi a poté otevřu eh, k tomuto tématu krátkou diskusi. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. EU a Izrael jsou důležití partneři, e, e, naše vztahy jsou bohaté a rozmanité a jsou důležité pro obě strany, jsou důležité e, z řady důvodů a také z důvodu implementace společného plánu o sousedské politice EU-Izrael. Toto není proces, který byl zahájen nedávno, musíme se ohlednout deset let zpět na zasedání eh, mm, mm, v Toledu, kdy byl eh, přijat akční plán o mm, eh, obchodních úlevách a pak se v Palermu setkali ministři Euromedu, kde pracovali na přiblížení legislativy mezi těmito partnery, zejména pokud jde o standardy nebo technické normy a posuzování zhody. Izrael je jeden ze zemí, zemí v regionu, který eh, má zájem o eh, přibližování se ve svými standardy a technickými normami evropské úrovni. Například v této chvíli zkoumáme možnost urychlit přípravu na Eh, jednání AKA s Izraelem, tak abychom co nejdříve zahájili jednání v rámci eh, politiky Středomoří, eh, to znamená v rámci akčního plánu mm, z roku 2005. Obě strany mm, přijali plán zrychlení postupu, zejména pokud jde o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, takzvaná dohoda AKA. Před Pět let poté, v květnu 2010, rada podepsala dohodu AKA a opět bych eh, eh, rád zopakoval ambici, aby AKA platila pro více než jednu eh, zemi v našem jižním sousedství. Například eh, Jordánsko, Maroko obsahují ve svých dohodách obdobné eh, doložky a proto eh, tato dohoda s Izraelem není privilegiem pro Izrael. Zapadá to do komerčních našich obchodních vztahů nejen s Izraelem, ale ostatními zeměmi regionu. Jednání o případném upgradeu vztahu začala v roce 2008, poté co akční plán z roku 2005 mezi EU a Izraelem se chýlil ke konci a kdy již byla zahájena jednání jednání o AKA. A tudíž e, závazek uzavřít AKA předchází e, jednáním o AKA a je nad nich nezávislé. E, závazek uzavření AKA předchází a je nezávislý na upgradeu v roce 2009 členské státy EU navrhly urychlení tohoto eh, procesu a tento eh, postup byl také aplikován. My jsme dále pokračovali v našich aktivitách v rámci akčního plánu z roku 2005, včetně uzavření protokolu eh, AK. Nyní vysvětlení, co to je AK. Zajisté to víte, ale Nicméně rád to zopakuji. Jedná se o obchodní dohodu, která se snaží eliminovat technické překážky obchodu v rámci průmyslových výrobků. Je to vlastně dohoda o vzájemném uznávání, kde se eh, shodujeme, že v tomto případě farmaceutické produkty z Izraele budou vyráběny podle stejných eh, standardů eh, jako v EU. A tudíž tyto produkty jsou ve shodě s evropskými výrobky evropskými normami a tudíž budou moci vstoupit do prostoru Evropské unie bez dalších zkoušek, kontrol a tak dále. Eh, má to výhody, protože ekonomické subjekty z obou stran získají čas a ušetří eh, náklady a Evropská unie bude mít cenovou výhodu a také větší výběr. výbo, výběr. Aká tedy eh, je obchodně technická dohoda. V současné době do toho byl včleněn ještě jeden sektor a a sice dobrá eh, řídící praxe pro výrobu léčiv. Eh, Izrael eh, převzal potřebné technické normy a standardy. Veškeré informace o tom jsou k dispozici v příloze k materiálu předloženému parlamentem. Takže aká má stejnou působnost eh, eh, a území Izraele nezačlenuje ta území, která byla začleněna pod zprávu Izraele po roce 1967. Dovolte, abych také využil příležitosti a zdůraznil řadu témat, která si vyžaduje další pozornost v letošním roce. Za prvé, kromě naší spolupráce v řadě oblastí očekávám, že komise bude schopná vám předložit a také radě návrh o systému přístupu na trh a veřejných zakázek v březnu. Také předložím otázku, respektive návrh řešení sporů v rámci VTO s cílem ochrany evropských eh, zájmů. V první polovině letošního roku mm, vám budou a také radě předloženy návrhy o finanční odpovědnosti investorů eh, v rámci řešení sporů, tak aby Evropská unie eh, byla ve své investiční politice více chráněna. Budeme také modernizovat naše obchodní nástroje, budeme eh, také využívat eh, široké veřejné připomínkové řízení. A těším se na pokračování naší spolupráce o jednotlivých obchodních materiálech a dohodách a samozřejmě rád odpovím vaše otázky eh, na eh, dohodu AK EU eh, e Izrael. Mnoho poslanců se přihlásilo o slovo a bohužel nemáme k dispozici mnoho času. Proto musím tedy zapnout hodinky, stopky a každému z řečníků dám pouze dvě minuty pojďme začít paní Lucia Antrikiene, která je stínovou zpravodajkou eh, pro toto téma z Evropské lidové strany. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych přivítala pokrok, kterého jsme dosáhli při diskuzi o AKA, o dohodě AKA. Ráda bych ještě jednou zdůraznila, že to je dohoda, která se týká vzájemně přijatelných standardů. Tato dohoda by měla e, ulehčit obchod s e, léčivy, s farmaceutickými produkty. My totiž někdy ničíme své vlastní farmaceutické e, podniky a tím tedy způsobujeme další náklady našim zdravotnickým systémům, systému zdravotnictví a našim občanům. Nejedná se o zbraně, jedná se o léčiva, jak jsem řekla stanovisko paní Veronik de Kaiser, která je také zpravodajkou eh, v této věci eh, navrhuje, že bychom tedy měli předložit k tomu pozměňovací návrhy a já se vás, pane komisaři, ptám, jestli v tomto případě to posouzení schody bude eh, opakováno podle dohody AKA? A pokud ne, tak se ptám, jak eh, to bude vypadat tedy s prováním této dohody. A konečně na závěr bych ráda zdůraznila ještě jednou, že tato dohoda je především záležitostí eh, vzájemného obchodu a jde o to, abychom tedy zlepšili výměnu léčiv farmaceutických výrobků. Ráda bych vyzvala poslance, aby tady o této otázce dlouho nezvažovali a aby, se, eh, aby tady Evropský parlament se vyslovil pro co možná nejrychleji. Děkuji. Děkuji. Dovolím si upozornit na to, že bychom se měli soustředit na to, proč tu jsme. Měli bychom se tady ptát m, mm, pana komisaře na eh, konzistentnost eh, s zahraniční politikou EU ve vztahu k Izraeli. Neměli bychom se tedy do, toho, eh, do té situace a do té diskuze příliš vněšovat. A nyní eh, zástupce skupiny ALDE. Prosím. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, budu stručná, méně než dvě minuty potřebuji. Naše skupina by chtěla vidět časový harmonogram pro protokol AK a do protokolu nebo pro protokol chci říci, že my to nevnímáme v kontextu lidských práv. Lidská práva jsou důležitá, ale zaslouží si jinou samostatnou diskusi, takže skupina ALDE navrhuje předložit časový harmonogram a postoupit dál. Děkuji. My v skutku máme časový eh, harmonogram a zatím se nemění ehm, IPP. Ines, ano, vážení kolegové, je zjevné, že jak občané EU, tak i e, producenti budou profitovat z této dohody. Již e, nyní profitují od doby, kdy e, Izrael unilaterálně implementoval dohodu, aby plnil své povinnosti v rámci ní. A pokud jde o ty pozitivní výsledky pro EU, ty jsou následující. Za prvé, evropští pacienti budou profitovat z nižších nákladů, širšího výběru eh, léčiv, eh, eh, rychlejších postupů, za druhé vývozci léčiv budou také mít výhodu z menší míry ochranářství a také evropské orgány si ušetří čas, který v minulosti museli věnovat inspekcím izraelských dodávek. A proto se vyslovují pro upgrade vztahu EU-Izrael, byť se jedná o součást akčního plánu EU-Izrael, který byl iniciován v rámci barcelonského procesu. Chci zdůraznit, že není zapotřebí tuto dohodu politizovat anebo ji propojovat s jinými tématy. Naopak, měli bychom uznat její pozitivní ekonomický dopad pro obě strany a navrhují, abychom přestali zdržovat tuto dohodu a abychom jí dali zelenou zelenou. To je eh, můj názor. Děkuji vám. Děkuji. A nyní Sara Latford Alde. Není výborem, eh, členem výboru, ale vítejte. Děkuji, pane předsedo, za slovo k tomuto tématu. Já mám rovněž radost, že eh, činíme pokrok, protože to jsou již dva roky, co byl jmenován první zpravodaj. A víte, to eh, není velmi užitečné, když eh, jsme pomalí. Takže první věc, kterou chci říci, musíme v tom pokročit, tak aby celý náš parlament eh, mohl učinit demokratické rozhodnutí o schválení či neschválení této dohody. Moje pozice je taková, že by to schváleno být mělo, ale mám za to, že je nedemokratické to nepředložit po dvou letech na plenárním zasedání, takže nutno urychlit rozhodovací procesy. Za druhé, domnívám se, e, e, že to má e, velké praktické výhody nejenom pro evropské spotřebitele, ale také pro evropské vývozce zboží do Izraele. Eh, také to přispěje k eh, odbourání eh, byrokracie, administrativní zátěže v obchodní výměně, zejména léčiv. A to bychom měli uvítat, zejména v době úsporných opatření. A dále, jak komisař zmínil, je to možná takový model pro obdobné obchodní dohody Gruzie, Jordánsko, Maroko a tak dále. Jestliže budeme zdržovat eh, tuto dohodu, jaký signál tím vysíláme těm ostatním o našich společných standardech. A za čtvrté, my jsme schválili eh, dohodu s palestinskou samozprávou o zemědělství a rybolovu. Eh, takže jak kolegové řekli, jestli nám záleží na lidských právech, je to fajn, ale obchod by měl být eh, eh, nazírán v odborné perspektivě a eh, s, lidských, s lidskými právy pak můžeme zacházet v ještě těsnějším dialogu, ještě otevřenějším dialogu s našimi přáteli. Děkuji za to, že jste se tedy zmínili o otázce politické soudržnosti. Eh, nejde pouze o obchodní výhody této dohody. Dobře. Diskutujeme tedy o těchto záležitostech z hlediska politického, ne z hlediska obchodu. Eh, další zástupce skupiny ALDE. Děkuji, pane předsedo. Eh, pro mě je ta diskuze velmi obtížná. Je totiž obtížné věřit, že pokud se uzavře tato dohoda AKA eh, a bude prováděna, že to nebude mít politické dopady. Budeme eh, tady mít eh, velké dopady na obchod, ale z politického hlediska to také bude mít svůj dopad. A objevil se jasný signál z politického hlediska, že který tady vyšleme do toho regionu, ne pouze směrem k Izraeli, ale i k ostatním zemím v tomto regionu. Oni tady musí vidět, že jsme velmi konzistentní, že tady je soulad mezi naší politikou obchodní a zahraniční politikou. A já bych se tedy rád zeptal komise a nás všech, jestli, eh, pokud to srovnáme se situací před rokem nebo dokonce před dvěma lety, jestli eh, ta situace tam se změnila pozitivně, jestli se ta situace pozitivním způsobem změnila. Jestli tedy došlo k nějakému pokroku, pokud jde o míru, mírový proces. Samozřejmě, že nemá smysl opakovat všechny ty požadavky, které jsme vznesli jako Evropská unie směrem k Izraeli, ale také směrem k dalším aktérům tohoto regionu. Pokud toto je ta věc, o které máme diskutovat, tak se zaprvé domnívám, že bychom měli počkat na stanovisko AFETu, výboru pro eh, zahraniční záležitosti. Já nevím, jestli o tom již hlasovali. Zatím to tedy k dispozici není. Já si myslím, že bychom měli být v souladu se stanoviskem eh, výboru AFET v této věci. A za druhé, já osobně se domnívám, že by bylo naivní se domnívat, že je to pouze obchodní záležitost a že to nemá žádný obchodní dopad. Děkuji. Děkuji a nyní uh, Veronik de Kaiser, která není členkou tohoto výboru, ale členkou výboru pro zahraniční záležitosti. To znamená, že nás může spravit o postupu ve výboru AFET. Veronik, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, my jsme skutečně eh, provedli první výměnu eh, názorů o stanovisku a Máme dokument a také žádost o právní stanovisko jako doplněk, ale to ještě nedospělo k, k diskusi v našem výboru. Pokud je o tu otázku, která tady zazněla, dovolte, abych vám řekla, že mě to trochu překvapuje. Překvapuje mě vidět, že tady se říká, to je technická odborná věc. Jestliže ostatně někdo je rád, že probíhá celý postup AKA a že tady je komunitární AKY, které se bude aplikovat i v jiné zemi a že to později umožní zjednodušit postupy, to pak je někdo, když tomu všemu se někdo raduje, pak jsem to právě já. Ale ani Lisabonská smlouva, ani texty, které jsme my sami schválili v parlamentu, Eh, nám neumožňují oddělit odbornou stránku od politického aspektu. Došlo k nové politice. Eh, sousedství více za více. Eh, nebudou <clears throat> sankce, nebude negativní stimulování, ale ty země, které chtějí více, také musí více udělat, eh, například v oblasti lidských práv. To je napsáno černé na bílém. A my jsme tady v parlamentu schválili usnesení v tomto smyslu a máme Lisabonskou smlouvu. Vy mě říkáte, že já tady Eh, se podléhám snům, ale to není pravda. My jsme to přece schválili. Co pak můžeme na jedné straně říci, to je obchodní záležitost a na druhé straně, no pokud jde o lidská práva, uděláme si zvláštní dialog o lidské právo, o lidských právech. Eh, chci říci, že eh, v asociačním jednání mezi EU a Izraelem z dubna, z února 2011 Evropská unie vyjádřila určité výhrady, znesla otázky a přednesla určité žádosti vůči Izraeli. Ano, pokud jde o osady, pokud jde o blokac, blokování gazy, eh, pokud jde o izraelské Araby a tak dále. Já jsem konstatovala, že ta situace si ještě dále zhoršila. Když v tom dialogu nic nezískáme, tak se ptám, jakým způsobem něco získáme. A právě proto nechci oddělovat tyto dva aspekty. Děkuji a promiňte mi, pane předsedo, já už končím, protože nejsem členem vašeho výboru. Eh, prosím, Janik Žado. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že slyším, že tady někdo z EPP se eh, vrhá na tyhle ty farmaceutické aspekty. Prosím, u všech směrnic a nařízení Ehm, vrhejme se na otázku cen léků v Evropě. Já budu vám po boku v dalším boji. Ale zase nevymýšlejme si tady věci. Já chápu, že tady technicky vzato nejde o ten upgrade vztahu. Jde ale přece jen o určitý politický upgrade, pane předsedo. My přece chápeme politický vliv celé této věci. Paní Eštonová nám říká některé přesné, konkrétní věci, které se týkají eh, politiky, strategie osad a podobně v posledních týdnech. Je to přece porušení mezinárodního práva a vytváří to problém. Takže když takto politicky ze strany EU analyzujeme věci, pak schválení, nebo spíše rozmrazení, protože jde spíše o rozmrazení AKA, to je politický signál, který by šel proti tomu, co říkají naši komisaři a zejména vysoká představitelka paní Ashton. Děkuji. A další, <clears throat> David Martin. Děkuji, pane předsedo. Moje práce je snažší po těch posledních třech řečnicích. Já tohle nepovažuji za technický upgrade našich vztahů s Izraelem. Nepovažuji to za nepolitickou otázku. Je to oblast, která přinese výrazný ekonomický prospěch Izraeli, protože tam bylo do oblasti léčiv výrazně investováno. A pokud bude Izrael pokračovat v kolektivním trestání Gázy, a zneužívat nebo porušovat eh, práva palestinských eh, žáků a bude krást eh, půdu palestinským farmářům. Jak se můžeme považovat za hodnotové společenství a podepsat AKA? Nedává to smysl. Nevím, proč lidé ve vztahu k Izraeli dávají stranou své racionální myšlení. V tomto případě tak činit nesmíme činíme a je to nepřijatelná dohoda stávajícího klimatu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, pokud hovoříme o politické soudržnosti, tak naprosto souhlasím s tím, co právě řekl David Martin. Ano, David, Helmut a my a já jsem, jsme byli v Gaze v červenci. Hovořili jsme s agenturou OSN pro uprchlíky a bylo nám řečeno, že je tam 45% nezaměstnanost, 25, 25% zemědělské půdy je vojensky využíváno. Byli jsme eh, v nemocnici, setkali jsme se s, s ministrem zdravotnictví a ten nám řekl, že 500 pacientů zemřelo v posledních pěti letech, protože nebylo dostatek léků proti rakovině. To znamená, že operace se nemohly konat, eh, protože nebylo dostatek eh, zdravotnického materiálu, eh, včetně sterilních rukavic. To všechno je způsobeno blokádou radioaktivní zařízení darované Evropské, Evropskou unii nebylo nikdy použito, protože Izrael nepustil do země techniky, které by, kteří by ho mohli používat tak vypadá eh, ta situace. Operace Lité olovo může skončit, ale Izrael podniká takovéto věci každý den a není možné, abychom jako svět přihlíželi. Tě, abychom tedy eh, takto stvárňovali naši obchodní politiku. Nemůžeme říkat, že to je dobré pro naši obchodní politiku, že to tedy zlevní léčiva v Evropě. Skutečností prostě je, že palestinci jsou utlačováni eh, pojďme se podívat, co o tom řekla minulý týden Katrin Eštnová. Řekla, že izraelské osady jsou nelegální a já si myslím, že musíme být v tomto ohledu konzistentní, soudržní. A tuto chvíli prostě nedošlo k žádnému eh, dalšímu pokroku ani k němu nedojde, pokud se Izrael tedy nebude snažit o mírovou dohodu s Palestinou. Děkuji. Eh, ono Johannes Kasulidis. Děkuji, pane předsedo, a velmi stručně. Podle mého názoru aká kterou eh, dnes pojednáváme, eh, není ani technický, ani politický upgrade našich vztahů eh, s Izraelem. Komisař de Gucht to řekl jasně. Řekl, že to je i není upgrade, že to je součást procesu eh, eurostředomořského eh, procesu, kde eh, jsou uzavírány asociační dohody a kde všechny účastníci bez ohledu na politická kritéria byli požádány o schválení asociačních dohod a protokolů obdobných jako AKA. Je to víc za víc, ale ne víc za méně. Tak by to mělo eh, být. Jestliže se rozhodneme, eh, že upustíme nebo se zřekneme našeho vlivu, který bychom eh, mohli mít na Blízkém východě v zájmu zlepšit stav věcí, pak Ehm, to, ehm, se, se to nesetká s naším souhlasem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane eh, komisaři, já jsem ehm, byl zřetelný eh, ve svém vyjádření svých eh, starostí v této věci, kterou se řeší řada jiných témat. Já rozumím těm politickým otázkám, ale táží si zdali, toto je vhodný prostor je nadnášet. My jsme se snažili snažili eh, podpořit obchod v tomto výboru a eh, zajímalo by mne, jak vás to handicapuje v určitých oblastech. Ehm, to znamená otázka zajištění dodržování lidských práv, boj proti diskriminaci a tak dále. Já jsem byl kritický eh, přítel Izraele, rozumím tomu vývoji, jako jsou osady a tak dále, ale nemyslím si, že tady v rámci INTA je vhodné místo na projednávání těchto věcí. Já eh, AKU podporuji a vnímám to tak, že to zajistí eh, levnější léčiva, protože Izrael je tak významný producent a to bude mít prospěch také pro pro eh, mnoho chudých občanů EU, což je pozitivní. A také eh, rozumím tomu, že izraelský parlament eh, Kneset již schválil zákon a nyní by to znamenalo porušení důvěry, kdyby Evropská unie neučinila tež na své straně. Takže obecně za to jsem zneklidněn vlastně tím zneužitím obchodních záležitostí pro politické účely. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Pavel Zalevský, EPP. Děkuji, pane předsedo. Osobně se domnívám, že dohoda AKA je skutečně dohodou technické povahy. Byť zohledníme situaci na Blízkém východě, v Izraeli, Palestíně, situaci na okupovaných územích, to samozřejmě má velmi jednoznačné politické konotace, to je jasné, to je jasné všem. Nicméně se domnívám, že ta myšlenka, že bychom dohodu AKA měli používat eh, pro eh, vytváření tlaku na izraelskou vládu, to by samozřejmě změnilo eh, naši politiku vzhledem k okupovaným územím a je to naprosto nerealistické. Pokud chceme v tomto procesu sehrát nějakou roli, tak bychom měli představit zásadní plán, A my eh, nejsme schopni v tuto chvíli tento plán navrhnout, protože tady není dostatečná politická vůle. A právě proto je velmi dobré, že jsme se tedy vrátili k této otázce. Tato dohoda by měla být Evropskou unii ratifikována, což neznamená, že bychom se neměli pokoušet vytvářet pozitivní tlak na izraelskou vládu že bychom neměli působit pozitivně na izraelskou vládu, ale myslím si, že bychom měli za tímto účelem používat jiné nástroje, pokud budeme blokovat ratifikaci dohody AKA. Tak eh, se z toho budou profitovat eh, protivníci Izraele, ale nevyřeší to izraelsko-palestinský problém. Toto není správný způsob, jak ho řešit. Děkuji. A nyní zástupce GUE, prosím. Děkuji, pane předsedo. I já budu velmi stručný. Domnívám se, že je to zásadní principiální otázka. Jde o to, že musíme zastávat princip politické soudržnosti a musíme počkat na stanovisko AFETu. Já samozřejmě sdílím pozici, kterou tady prezentovali i jiní poslanci. Dovolte mi, abych tomu dodal ještě jednu věc, jeden aspekt. V západním Jordánu v části eh, z eh, této země jsem viděl problémy ve vodohospodářství a domnívám se, že pokud tedy řešíme o technické záležitosti léčiv, tak eh, si musíme uvědomit, že jsou to věci, které se týkají zásadních životních otázek lidí v Palestině, a e, to musíme mít neustále na paměti. A proto se domnívám, že jako výbor INTA bychom tyto otázky měli e, striktně e, stavět do politického kontextu. Neměli bychom říkat, že je to pouze technická otázka, protože technické otázky v takovéto oblasti mají velké politické dopady. My, se, my víme, že v blízkovýchodním kontextu tomu zkrátka tak je. Děkuji. Pane komisaři, chcete odpovědět na eh, připomínky, otázky? Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že odpověď, kterou jsem dal z technického odborného hlediska, je určitě eh, nemůže být spochybněna, protože Členské státy EU v roce 2009 navrhly, že současný akční plán znamená, že bude vypracován dokument pro naše vztahy, které by se netýkaly upgradeování vztahů s Izraelem. Tento přístup byl přísně aplikován a my jsme postupovali přesně v rámci akčního plánu z roku 2005, včetně uzavření protokolu AKA. Technicky za to je to prostě takto. Ale není to jenom technický problém. Je to i otázka politické úvahy. A politická úvaha tu ponechám na moudré posouzení parlamentu. Takže teď je na mě, jakožto na zpravodaji, abych uzavřel tuto diskusi. Musím vám říci, že já zůstávám nepřesvědčen, že tady je Eh, nějaká nekonzistentnost z hlediska zahraniční politiky EU a z hlediska obchodní politiky EU. Eh, tento toto dohoda otvírá eh, trh 500 milionů spotřebitelů pro velmi kompetitivní farmaceutický průmysl Izraele. To je situace, to je opravdu velice značný upgrade ve prospěch Izraele. Obchodní vztahy s EU pro Izrael jsou v tomto směru evidentně velmi zvýhodněny. Je to určitá, určitý signál vůči Izraeli i vůči sousedním zemím, sousedním zemím Izraeli a vůči Palestíně, e, že je tady tato situace. Pokud já vím, tak neodsuzujeme eh, politiku Izraele či okupaci eh, a anexaci východního Jeruzalému, neodsuzujeme eh, porušování lidských práv palestinců v Izraeli. Jejich právo na půdu je porušováno i jeho, jejich právo žít na své vlastní půdě. Můj problém je, zda bychom měli či neměli být konsistentní v těchto dvou politikách, obchodní politice a zahraniční politice. A proto jsem požádal komisaře, aby nám řekl svůj názor a počkáme, jaké stanovisko schválí AFET po té, co bude skonzultována tato věc. Já jakožto zpravodaj budu postupovat tak, jak to tom rozhodne tento výbor a jistě mám právo mít i já svůj názor. Tím ukončím tuto diskusi. Můžete mi říct, kdy počítáte, že to půjde do plenárního zasedání? To je point of order. Můžete říct, kdy to půjde na plenární zasedání? Ať už to je technické či politická věc. Můžete mě prosím informovat, kdy plánujete, že to půjde k hlasování na plenární zasedání? Pan předseda mluví bez mikrofonu. Hlasování... A pardon, předseda nemluví do mikrofonu. mluví bez mikrofonu. Let's move to item 14. Přejdeme k bodu 14, což je dohoda akta mezi EU a dalšími státy. První výměna názoru s komisařem a zpravodajem je David Martin. Jak víte, zítra máme workshop na toto téma. Já bych tedy navrhoval, abychom ponechali ty podstatné věci, věci samotné podstaty, na zítra. A dnes se omezíme pouze na ty procedurální aspekty Jinak samozřejmě to není nějak povinné, můžete zvolit i jiný postup. Když dovolíte, pane předsedo, já se omlouvám, že vás přerušuji, ale máme už jenom 10 minut, pakliže chápu na tu diskusi. Bylo mi řečeno, že tlumočníci mohou přidat 10 minut, takže máme alespoň 30 minut. No, já myslím, že to téma je opravdu velmi komplikované. Já si nedovedu představit, že můžeme vyjádřit své názory za 20 minut a že můžeme za těch 20 minut dostat i odpovědnou odpověď od komisaře. Já bych chtěl navrhovat buď proloužit dnešní zasedání ne o 10, ale o více minut, a nebo, nebo eh, to přeložit na zítra na zítřejší zasedání INTA. 20 minut jednoznačně není dost na tak komplikované téma. Tak eh, co tomu říkají koordinátoři? Pane předsedo, já myslím, že už je pozdě, ale měli bychom využít čas. A když to nebude možné dokončit, tak to přerušíme, eh, tak eh, to přeložíme na později. Ale zpravodaj komisař tady jsou, tak těm alespoň slovo dát má, musíme. Předseda pokračuje bez mikrofonu. Dávám slovo komisaři de Guchtovi, aby se vyjádřil k tomuto tématu. Pane komisaři, děkuji vám, pane předsedo. Já eh, přednesu své prohlášení teď, ale ujišťuji vás, že mohu být i zítra na diskusi. Ano, ať už je to odpoledne nebo dopoledne, kdykoliv já mohu přijít. Mohu se uvolnit. Jestliže jste četli eh, tisk eh, nebo sledovali zprávy na internetu, může se vám zdát, že eh, akta znamená konec demokracie, že to znamená cenzuru internetu a vlastně, že to i znamená znepřístupnit život zachraňující léky v třetím světě. Například včera jsem dostal 117 e-mailů na toto téma jen za krátkou chvíli večera. Já velice pozorně naslouchám občanům, eh, kteří vyjadřují obavy eh, eh, na téma akta, a to v celé řadě evropských zemí. Někteří mohou říci, že i milion lidí se může splést. Ale pokud je o tuto otázku, tak já si myslím, že naší odpovědností politiků je, abychom vyjasnili nedorozumění a abychom se nepřidali k davu. Musíme eh, stanovit jasná fakta, abychom měli smysluplnou konverzaci s těmi, kdo mají oprávněné obavy. A já vím, že tady je eh, taková vize, která je zlý sen, ale ta není, eh, neodpovídá realitě. Mé poselství lidu Evropy je, to není atak na svobodu, to není atak na váš život, to není 1984, to je 2012. Akta není velký bratr, akta řeší ekonomické problémy v roce 2012 a do budoucna. V roce 2012 máme skutečné ekonomické problémy, které musíme řešit. Akta je součástí tohoto řešení. Eh, budoucnost Evropy záleží na tom, jak budeme nově definovat svou úlohu v novém ekonomickém světě. Kreativita, inovace, to jsou nejcennější eh, eh, aktiva. A právě autorská práva jsou také odměnou za toto oblast. Nebudou-li autorská práva prosazována, pak neznamenají nic. Uvedu příklad. Já myslím, že mnozí, či všichni z vás eh, máte na stole smartphone nebo ho máte v mm, kapse. A smartphone, který si koupím v Bruselu, pravděpodobně je vyroben v Číně. A to je součást celé eh, té, toho příběhu. Je to polovina toho příběhu. 50% eh, těchto Eh, produktů bylo koncipováno a navrženo evropskými navrhovateli a právě eh, bezpečnost ochranných značek, ochranost eh, designových modelů je také součástí celého tohoto bodu. Je tady otázka pracovních míst. Mnoho pracovních míst zaniká, mnoho i podniků zanikne kvůli neochraně těchto práv. Musíme mít souhrný systém, který chrání intelektuální, tedy duševní vlastnictví. Jsou to práva, které je třeba chránit a jsou zde prostředky, které to mohou prosadit. E, jsou to samozřejmě také práva občanů na projevení svobodného e, názoru a přístup k internetu. Evropský soudní dvůr je nejvyšší ochránce všech těchto eh, principů a pojistek a potvrzuje celou řadu z nich. Zrovna tento měsíc byl vydán rozsudek týkající se provozu na internetu. Evropská unie se snaží prosadit akta, který přinese prospěch eh, eh, také za naše hranice. Akta je jen malý, ale významný krok vpřed v boji proti padělání. Nejkonzervativnější odhady eh, říkají, že je to 200 miliard eur eh, ročně z tohoto padělatelství je to prostě otázka padělání, kopírování, neoprávněného kopírování a pak jsou tyto výrobky vyráběny v Číně. Akta je smlouva o vymáhání, to znamená, že nepokrývá detaily toho, co je právní a co, nebo zákonné a co je nezákonné, jenom eh, stanovuje, že to, co je nezákonné, bude napraveno. Je to také eh, stanovení základních principů pro Eh, mezinárodní spolupráci mezi 38 zeměmi. Je tady jedno důležité doporučení. Jedno z velkých výsledků EU je, že takovéto jednání chce zajistit a že akta vychází z evropského systému Eh, přebírá velice důležité principy z roku 2004, eh, také nařízení o celních eh, postupech z roku 2003, směrnice z roku 2001 o informační společnosti a další směrnice z roku 2000. Všechny tyto směrnice stanovují základní právo o tom, co může se dělat a co se nesmí dělat z hlediska ochrany duševního vlastnictví v Evropě. V praxi to znamená, že Evropa nebude muset dělat žádné změny ve své, ve své právní úpravě, aby dodržela akta. Znamená to, že nedojde k žádné změně v současné rovnováze práv a pojistek pro evropské občany. Naopak, e, stanovená práva budou lépe chráněna. Akta stanovuje úroveň ochrany a rozšiřuje ji na větší prostor a musíme doufat, že tento prostor bude základem pro další šíření se s tím, že se přidají další země země. To je věc, která je v akta. A já myslím, že to je dostatečný důvod pro to, abychom dnes ratifikovali tuto dohodu. Ehm, pokud je o veřejnou rozpravu v této věci, já vím, že musím také něco říct k tomu, co akta neumožní. I přes to vše, co jste už slyšeli nebo četli, akta nebude cenzurou internetu. To znamená, že tady eh, nebude kontrola e-mailů eh, občanů, nebude tady zablokování jejich e-mailů. Akta nebude eh, nutit ke kontrole jednotlivých laptopů nebo přehrávání MP3 jednotlivců na hranicích. Ne, Nezapomínejme také na to, že VTO chrání také oblast léků, čili i tady je to jinak. Eh, myslím, že musí proběhnout eh, opatrná demokratická diskuse. Musíme vycházet z těchto závěrů, které jsou zcela jasně obsaženy v této dohodě. Je eh, tady celá řada zbytečných obav. A já věřím, že dnes a jistě ještě podrobněji zítra ve workshopu se o tom bude tady diskutovat. Dovolte mi jeden příklad, který si myslím, že je velmi reprezentativní o tom, jaká, jaká, jaký zmatek zde vládne. Eh, virtuální i to fyzické se tady vlastně plete eh, v údajích eh, v internetu. Tvrdí se, že to povede k dohledu nad jednotlivci ze strany soukromých firm. Když si ale pozorně přečtete dohodu, pak máte zcela odlišný obrázek. Akta říká, že mm, signatářské země Eh, umožní orgánům na ochranu duševního vlastnictví, aby se ptali poskytovatelů eh, internetu, aby jim poskytli údaje o uživateli, pakliže je zde podezření z porušování pravidel. Představme si takový scénář eh, kdyby to mohlo být použito. Tady je otázka eh, za eh, členění do eh, vnitrostátní právní úpravy. Poskytnout autorizovaný přístup například u, nějaké televizního, u nějakého televizního seriálu. Bude to znamenat, že producent seriálu bude moci se obrátit na příslušný soud a bude požadovat, aby firma, která má server, jim zdědila sdělila totožnost občana, který porušuje zákon a šíří nelegálně takovýto seriál. Tady držitel eh, mm, autorského práva může eh, i žalovat eh, za ušlý zisk, žádat očkodnění. Podobně jako já nebo vy bychom žalovali nějakého zloděje. Eh, nikdo nebude eh, trestán bez náležitého soudního posouzení. Ale musíme rozumět ještě něčemu jinému. Akta není dokonce ani právně závazné. Mezinárodní smlouvy mají přednost. <coughs> Mezinárodní smlouvy eh, říkají, že je možné učinit určitou věc, ale neznamená to, že je to nutné, že se musí taková věc učinit. Nic se nemění na naší svobodě uplatňovat politiku. Smlouva pouze říká to, co signatáři považují za osvědčený postup. Pro nás to prostě znamená, že má se Evropa demokraticky rozhodnout, eh, nutit eh, poskytovatele internet, aby poskytli totožnost eh, člověka, který porušuje pravidla, pak prostě mají možnost tak učinit to je v článku 15 eh, lomeno 2 a je to aplikováno členskými státy úměrně a přiměřeně. Ta přiměřenost je také zásadou eh, v evropské legislativě. Je tady pojistka pro ochranu jednotlivců i pro poskytovatele internetového připojení. Jak už jsem řekla, Evropský soudní dvůr zachoval takovou eh, pojistku proti dozoru nad eh, onlineovými eh, službami. Soud prostě konstatuje, že poskytovatele jako je Google a jiní mohou monitorovat obsah, který je šířen na jejich serveru, aby sledoval, zda nedochází k porušení pravidel. Já se ještě později vrátím k dalším aspektům soudního rozhodnutí. Ale dovolte, abych řekl ještě něco o tom, co je velkým zdrojem obav a co se tak nadměrně vyjadřuje. Já myslím, že je správné říci, že každý člověk eh, v tomto sále jistě zná někoho, kdo si stáhnul eh, nějaký film nebo nějakou hudbu bez zaplacení. Já nemohu Eh, tady eh, prostě říci, že všichni mají stejný názor, někteří se na věci dívají odlišně, ale já myslím, že morálně není správné vzít si něco, eh, nějaký fyzicky existující předmět, který vám nepatří a stejně tak není správné vzít si duševní vlastnictví, které vám nepatří. To je prostě špatný signál pro tvůrce Myslím, že ty, eh, ti lidé, které, kteří vy znáte, nebudou přece vsazeni do vězení kvůli akta. Tady je právní předpis celá jasný. Eh, eh, Apple například může oznámit policii lidi, kteří a to takto postupují. Ovšem jsou zde napáchané škody, které pak mohou být soudně požadovány. Eh, zejména pak, když je tato činnost provozována obchodně. Například eh, lidé, kteří získají určitý zisk z toho, že si nelegálně eh, stáhnou například z mega upload nějaké programy. To je pochopitelné. A to se podle akta nezmění. Jestliže jeden z důvodů, proč máte pochybnosti, je právě toto, pak vězte, že akta eh, nestanoví jako trestný čin něco, co nyní trestným činem není. A ještě než skončím, pane předsedo, dovolte, abych řekl, že tato dohoda, něk, tvrdí někteří, je prý nedemokratická. Akta nepřenáší žádnou pravomoc nějakému mezinárodnímu výboru eh, skupině, která by byla, nebyla odpovědná nikomu. Eh, tady jsou zástupci vlád, včetně všech členských stát EU. Dále se navrhuje, eh, aby vlády, případně komise, Eh, prošly plným ratifikačním procesem podle smlouvy EU. To znamená, že vy, národní parlamenty, všichni budete mít eh, plné právo tady rozhodovat o přijetí Proces eh, vyjednání eh, akta byl také demokratický. Parlamenty byly plně informovány eh, prostřednictvím jednání a to od té doby, co já jsem ve své funkci, od prvního okamžiku, kdy já jsem začal být odpovědný za oblast obchodu, tak jsem byl v kontaktu s vyjednávacími stranami a žádal jsem, aby informovali o obsahu tohoto jednání. Byla celá řada velmi užitečných rozhovorů a vy všichni v parlamentu parlamentu jste měli plný přístup ke všemu, co probíhalo plně pod dozorem komise. Já vám zajišťuji, že vaše priority byly zohledněny. A dovolte tři příklady. Za prvé, komise tvrdě bojovala, aby eh, zajistila, že úplný text podrobený jednání byl již v dubnu 2010 zapracován. Vzali jsme na vědomí vaše starosti ohledně eh, zachování soukromí a že nedojde k žádným změnám v textu v tomto ohledu. Naopak obsahuje, text obsahuje řadu pojistů, pojistek mm, eh, o tom, že eh, tento text bude celá v souladu s evropským právem, včetně charty základních práv. A za třetí, eh, my jsme zajistili, že zejména generika budou zcela ochráněna a že mm, tady oblast farmakologie bude zcela vyňata Dále dohoda obsahuje eh, konkrétní eh, odkaz na prohlášení Doha o veřejném zdraví, eh, která ochraňuje ehm, léčiva a veřejné zdraví. Myslím, že můžeme být hrdí na toho, co jsme dosáhli, ehm, to znamená komise a členské státy za provádění vyjednávání a vy, ehm, co by demokratická kontrola. Já se domnívám, že je zdravé, že tak mnoho lidí se zapojilo do veřejné debaty o eh, dohodě akta, ale eh, domnívám se, že v mnoha tvrzeních, eh, mnoha tvrzení postrádají odbornou a technickou přednost, přesnost a že určitě nejde je ještě větším zklamáním, že eh, eh, mnozí eh, chrání demokratickou svobodu tím, že nelegálně stahují programy. Musíme se chránit proti skutečným ohrožením našich demokratických svobod. Já jsem původem právník, liberální demokrat a celoživotní obhájce lidských práv a svobod. A jako poměrně eh, mladý poslanec jsem přispěl ke zprávě Spinelliho a sepsal jsem první katalog lidských práv na úrovni evropských institucí. Představovalo to základ deklarace lidských práv a svobod par- eh, Evropského parlamentu z roku 89 a to byla inspirace charty základních práv. Vyjednat eh, dohodu, která zásadně poruší tato práva, by pro mě bylo zcela nepřijatelné a tudíž si stojím za textem komise a mm, chápu současně, že e, e, moje práce možná pro některé z vás nebyla dost dobrá a proto e, doporučuji mým komisařům a oni to akceptují, že předložíme aktu Evropskému soudnímu dvoru. Soud objasní určité naše starosti, zejména pokud je o základní práva a svobody evropských občanů. Rozsudek Evropského soudního dvora by pak měl Uh, zakončit tu demokratickou diskusi, která nyní probíhá, protože musíme pokročit vpřed v této věci. Možná, že se vám zdá, že demokratický, um, demokratická výhoda, kterou akta může uh, přinést, um, uh, nestojí za tuto námahu, ale pravdou je, že stojí. Žijeme v konkrétní v době konkurence a mm, jestliže nebudeme bojovat za určitý technický pokrok, eh, tak to nikdo jiný za nás eh, neučiní. Těším se eh, na diskusi s vámi o tomto tématu. Děkuji, pane komisaři. Máme problém, protože tlumočníci odcházejí a Buď tedy přerušíme naši dnešní diskusi zde a budeme pokračovat v ní později, tedy zítra, anebo eh, v rámci jiného zasedání, anebo budeme pokračovat dále v angličtině. Asi to nebude zcela fér, budeme-li pokračovat pouze v jednom jazyce, v anglickém, eh, nicméně táží se zpravodaje, co si o tom myslí. Já bych... Já nechci eh, svoji pozici eh, schrnout do dvou minut. To znamená, že bych byl ti, kdybych eh, to mohl říct ří, zítra. Nicméně my máme zítra s panem komisařem termín z BBC, to znamená, že se tomu budeme muset přizpůsobit pravděpodobně v 9.30. Dobře, takže mohli bychom najít nějaký časový prostor potom po hlasování? Záleží na vás, pane předsedo. Já bych se mohl uvolnit mezi půl desátou a e, půl jednou dopoledne. To pro vás mohu udělat. Mám tam nějaké termíny, ale všechno mohu odložit. Dobře, to znamená, že po e, hlasování budeme pokračovat v této diskuzi. Dobře, můžeme se na tom shodnout a já vám pro dnešek děkuji. It's good, no? <laughs> no, that's, that's okay.